Okay, ladies and gentlemen, I think it's... Dámy a pánové, myslím, že je třeba, abychom začali. Protože ti, kteří přijdou včas, nemohou nést odpovědnost za ty, kteří přijdou pozdě. Das ist aber der richtige Name, ne? Ja, Ja, ich habe schon mehr gesehen. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, wir setzen unsere Sitzung kolegyně, pokračujeme schůzí s bodem 23. Nejde o to, jak se bod nazývá, ale nyní se budeme soustředit konečně na obsahové otázky po hlasování dopoledne. Máme zde velice důležité hosty a důležitá témata. Doufám, že ještě další kolegové dorazí. Nejdříve se budeme zabývat eh, závěrečnou zprávou Evropského fóra pro výzkum bezpečnosti a inovace. Eh, vítám předsedu ESRIF, pana Mateho, v našich řadách. Srdečně ho vítám. A vítám také zástupce komise. Myslím, že je to dobré, že zde máme zastoupenou komisi. Nebudu to prodlužovat. Eh, pane Mate, předávám slovo. Mogoče najprej dve, tri besede v mojem jeziku. Eh, lepo pozdravljeni. Eh, Dobrý den. Možná eh, na úvod bych mohl říct několik slov ve slovenštině. Chtěl bych poděkovat, pane předsedo, za tento úvod. Vážení členové výboru ITRE, je pro mě velkou ctí a radostí, že vás mohu oslovit jménem ESRIFu a mohu vám prezentovat naše dosavadní výsledky. Předložili jsme určitý materiál, který si potom můžete přečíst, takže dál budu pokračovat v angličtině. Myslím, že to bude lepší. Takže v rámci naší práce máme 46 členů, kteří jsou z 31 zemí. Jsou to nezávislí zástupci průmyslu, veřejnosti, ale také soukromých i veřejných eh, uživatelů, zároveň tam jsou univerzity, nejrůznější výzkumné organizace a také nevládní organizace. Dohromady máme 600 odborníků, kteří podporují práci SRIFu prostřednictvím 11 pracovních skupin, což bylo dosti výjimečné do této chvíle v Evropě. Pracujeme dva roky a co jsme během těch dvou let udělali? Řešíme otázku bezpečnosti a chceme také přispět k tomu, aby Evropa byla bezpečnější. Co to konkrétně znamená? Chceme najít způsob, jak efektivněji využít všech zdrojů v oblasti inovace a výzkumu a chceme také začlenit jejich výsledky do naší konečné průmyslové průmyslových výsledků, čili chceme úzce spolupracovat eh, s konečným uživateli. Chceme zajistit eh, lepší technické vybavení, které zajistí vyšší bezpečnost. To znamená, chceme prostřednictvím naší práce najít odpovědi v oblasti inovace, výzkumu a průmyslu. A nechceme nějak porušovat zásady, které vyznáváme. Naše společnost eh, velice závisí na technologiích, na infrastruktuře, jako je síť s elektřinou, internet, veřejná doprava, letecká doprava, telekomunikace a tak dále. Je celkem snadné přerušit tyto jednotlivé infrastruktury, na kterých tolik závisíme, které potřebujeme pro každodenní život. Zároveň Nemůžeme odhlédnout o nejrůznějších faktorů, které ovlivňují naši bezpečnost zvnější. Snažíme se odpovídat na všechny tyto otázky a na celé řady dalších otázek. Nicméně naše odpovědi jsou klíčové, signály, doporučení a také agenda eh, v rámci SESRIA. V SRIFu máme několik oblastí, na které se zaměřujeme. Jsou to klíčové schopnosti v rámci výzkumu a organizujeme je do několika klastrů. První klastr je cyklus bezpečnosti, do kterého začlenujeme prevenci, ochranu, přípravu, odpověď a obnovu. Snažíme se bojovat proti různým typům útoků. Snažíme se také zhodnotit eh, možná budoucí rizika. Snažíme se odhalit konvenční, ale i nekonvenční útoky. Další klastr se zabývá otázkou zásadních kritických aktiv, jako je energie, doprava a další infrastruktury, které jsou důležité pro zajištění našich eh, schopností v oblasti výroby. Čtvrtý klastr se zabývá oblastí eh, identity, přístupu a pohybu lidí a zboží, čili se zabývá bezpečností na hranicích a jak eh, zajistit řízení a zjišťování identity. Pátý klastr je takový průřezový aspekt, kdy se zaměřujeme na eh, nejrůznější bezpečnostní implikace v rámci vesmírných programů. Nicméně máme několik klíčových eh, principů, které můžeme schrnout do následujícího. Musíme zajistit eh, bezpečnost pro naši společnost. To znamená, že musíme budovat evropské hodnoty a musíme chránit naše svobody. Musíme detekovat veškeré nebez, veškerá nebezpečí, která existují nebo mohou existovat v budoucnosti. A je důležité, abychom také našli ochranu proti stávajícímu nebezpečí. Musíme také připravit naši společnost, aby se připravila na možnost neznámých nebezpečí. To znamená, že v tuto chvíli nejsme plně připraveni na všechno, ale bylo by nepřijatelné, abychom se rychle nepřipravili na nebezpečné situace za jakýchkoliv okolností. Čili musíme vytvořit určitou sociální odolnost. Klíčem takovéto sociální odolnosti je budování důvěry mezi veřejností a řídícími organizacemi. Odolnost základních infrastruktur je dosažena prostřednictvím interoperability všech aspektů. Výhody veškeré technologie, které byly vyvinuty systematicky v rámci celé Evropy. Odolnost krizových organizací musí být zajištěna prostřednictvím operační interoperability vzdělávání a školení. Odolnost občanů a veřejnosti musí být zajištěna prostřednictvím zvýšeného povědomí a transparentnosti, bezpečnosti která se týká komunikace a plánování. V, tohoto, v této oblasti sehrávají důležitou úlohu také média. Také Evropa musí budovat silné průmyslové schopnosti a znalostní základ. Je důležité, abychom vytvořili evropský trh bezpečnosti, který bude také posílen evropskou politikou průmyslu. Tato průmyslová politika by měla vést k další inovaci a bezpečnost musí být zároveň také integrována do vytváření systémových procesů. V rámci naší zprávy máme nejrůznější doporučení, abychom zajistili vyšší bezpečnost v oblasti výzkumu a inovací. Tato doporučení obsahují následující body. Chceme mít jednak společné evropské schopnosti nové iniciativy v oblasti politik, chceme mít integrovaný přístup k bezpečnosti, dále globální dimenzi a budoucnost výzkumu v oblasti bezpečnosti. Dovolte mi, abych se zmínil pouze o jednom z řady našich doporučení. ESRIA doporučuje, aby v Evropě byl zachován, zachována míra růstu programů eh, v oblasti bezpečnosti a rozpočet by měl být ve výši 1 miliardy eh, euro. Národní programy by také měly zohledňovat tuto ambici. Na závěr bych eh, chtěl dát takový přehled. Obdrželi jste eh, čtyřstránkové shodnutí, pochopitelně celková zpráva je mnohem podrobnější a první část, asi 40 stránek této zprávy hovoří o věcech, které jsem zde prezentoval a je to krátký přehled veškeré naší práce. V druhé části, ta obsahuje 250 stran textu, máme 11 pracovních skupin a každá pracovní skupina tam má svoji kapitolu a v rámci těchto kapitol můžete najít velice podrobné informace, velice eh, detailní program. Máme tam cestovní mapu do budoucnosti, máme tam určitou matici pro výzkum a stanovené priority. Dámy a pánové, na závěr své prezentace bych chtěla říci, že SRIF se snaží nacházet složité odpovědi na složité výzvy. A tyto odpovědi předkládáme politikům, těm, kteří rozhodují v Evropském parlamentu, v komisi, v radě, a také v rámci průmyslu v celé Evropě. Také se snažíme hledat odpovědi na rozhodnutí, která musí padnout na národní úrovni. Takže doufám, že obdržíte tuto zprávu, přečtete si ji a najdete tam odpovědi na své otázky. Děkuji za pozornost. Mnohokrát děkuji. Pokud souhlasíte, možná nejdříve dáme slovo komisi, abychom měli všechny informace pohromadě. Ředitel Weisenberger zde není, ale jsme rádi, že zde je pan Malankarne. Doufám, že to správně vyslovuji, říká předseda. Předseda jednotky pro výzkumné aktivity a bezpečnost z generálního ředitelství INTA. A já mu předávám slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Možná bych měl nejdříve zdůraznit, že postoj komise, který zastupuji, zahrnuje různé služby komise. Komise viděla sdělení, sdělení krátce po vydání závěrečné zprávy SRIFu. Toto sdělení při, připravili eh, DG generální ředitelství Enterprise a generální ředitelství ALS. Takže já nebudu hovořit o všech otázkách, eh, na které se soustředilo sdělení a zpráva SRIFu, ale možná jenom několik připomínek. Samozřejmě si velice vážím práci, práce SRIFu, který poukázal, upozornil komisi, členské státy a celou Evropu na některé důležité oblasti. Nyní jsme ve třetím roce implementace sedmého rámcového programu pro výzkum. Máme úspěšnost jednoho projektu z pěti, ale jsme velice rádi, že nyní se můžeme přeměstit do dalších oblastí výzkumu. Několik připomínek k přístupu k výzkumu. Z, ze zprávy SRIFu vyplynuly jasně některé věci. Za prvé, je třeba kombinovat eh, technologie se, se společenským rozměrem a s etickým rozměrem. To je stále důležitější, když se podíváme do tisku, kde jsou příklady technologií, jako jsou například eh, tělesné skenery a další nové bezpečnostní opatření. Tato opatření jsou stále důležitější. Druhá připomínka. Chtěli bychom využít rad ESRIFu, pokud jde o průmyslovou politiku. Průmyslová politika v této oblasti dosud řádně nebyla zahájena. A to proto, že bezpečnostní průmysl doposud nebyl jasně identifikován. Jsou zde některé předběžné myšlenky, ale te, toto odvětví, tento sektor stále ještě úplně neexistuje. A nějak předběžně jsme se snažili ho zmapovat a v každém případě v tom budeme chtít pokračovat. A chceme naleznout způsob, jak zvýšit konkurenceschopnost evropského průmyslu. A pokud jde o společenskou dimenzi a průmyslovou dimenzi. Možná se zdá, že tyto dvě dimenze jdou proti sobě, ale my se domníváme, že zde jsou etické standardy pro technické standardy. A pokud se nám podaří je zkombinovat, dostaneme se do zcela nové domény označování a já se domnívám, že to by mohlo pomoci konkurenceschopnosti evropského průmyslu. A já se velice těším na vaše připomínky, to bylo jenom několik poznámek z mé strany. Srdečně děkuji. Nyní předám slovo kolegům, nejdříve Christian Ehler. Dovolte, abych nejprve poděkoval kolegům, kteří mi svěřili, abych tento proces eh, doprovázel eh, za parlamentní stranu a za ty měsíce jsem se skutečně pokoušel účastnit se každého příslušného zasedání. Myslím si, že bylo také důležité, aby se parlament účastnil celého procesu ESRIFu. Dovolte, abych nejprve poděkoval. A sice, abych poděkoval panu předsedovi, panu Matemu, kteří, který udělal všechno to nejobtížnější. Převzal tento ESRIF proces od jeho předchůdce eh, již za běhu Eh, to celé už bylo ve fázi určitého experimentu, eh, bylo tam združeno 600 vědců, výzkumníků, příslušníků armády, policie, zástupců duchovních věd. A zpracovat takovou zprávu, domnívám se to i pro komisi, eh, bylo velice dobrodružné a zajímavé. A myslím si, že to, že se to celé podařilo úspěšně završit, ukazuje, že jste vykonali vynikající práci, za kterou vám chci poděkovat. Za druhé bych rád poděkoval komisi, protože i komise zde prokázala odvahu. Ne vždy je komise tak otevřeně nakloněná takovémuto procesu, protože když člověk združí 600 osobností v celé Evropě a dva roky prostě doprovází tento proces, tak samozřejmě získává celou řadu odpovědí ať už se ptal na něco nebo ne. A myslím si, že komise tady učinila výbornou práci, protože tato SRIF report, tato zpráva, skutečně popisuje popis, týka, popis týkající se bezpečnostní situace v Evropě nejen, nejenom, kde se odráží aktuální stav, ale jak vypadá perspektiva na příštích 20 let. A dalším tématem je relevantnost. Vím, že celá řada kolegů tady bude sedět a bude se říkat, Ježíš Maria, teď přijde další zpráva a je to relativně komplexní zpráva, ale dovolte, abych na několika číslech demonstroval relevantnost této zprávy bezpečnost není eh, bezpečnostní zkoumání, ale znamená to pro evropský průmysl, eh, aby ty dva velké výpadky elektřiny, které jsme zažili v Evropě za poslední čtyři roky, způsobily největší národohospodářské škody za posledních 30 let. Pouhým výpadkem dvou vedení elektřiny v Evropě E, tím prostě vypadlo zásobování elektřinou a my jsme si sice všimli, že jsme sice vytvořili evropský vnitřní trh e, i pro energetiku, ale že víme velice nepatrně o základách infrastruktury v našich společnostech v Evropě. Čili relevantnost bezpečnostní otázky se netýká exotického tématu bádání, ale je to trvale udržitelné téma, týkající se bezpečnosti naší společnosti. A to ještě vůbec daleka nehovořím o terorismu. Hovořím o dvou chybách ve vedení, které vedly skutečně k masivním národohospodářským problémům. Za třetí také hovoříme o trhu. Otázka výzkumu a komise už eh, eh, na to poukázala, že to není pouze téma výzkumu, ale že je to spojeno s ekonomicko-politickými otázkami, bezpečnost trhu trhu, který každoročně narůstá zhruba o 20 během krátkých let, když jsme měli relativně malý trh 2 miliard euro, jsme měli přírůstku, přírůstky, pardon, když dáme safety security, tak najednou tady máme už trh o objemu 8 miliardů marek, který celosvětově narůstá. Čili otázka bezpečnosti a výzkumu bezpečnosti není pouze otázkou bádatelského tématu, ale je to ekonomicko-politická otázka. A třetí dimenze, třetí rozměr. Budeme-li upřímní a čestní, pak takovýto program jistě bude určitou anomálí v rámci Evropského výzkumného programu, protože eh, to vzniklo, když komise a rada diskutovali o možné architektuře evropské bezpečnosti a nebylo možno se politicky dojednat, ale řeklo se, no každopádně budeme potřebovat ale aspoň veliký výzkumný program. A tehdy padlo rozhodnutí v objemu zhruba 30 milion euro, což bylo později navýšeno 1,4 miliardy eur. Ostatně byl to parlament, který ty peníze přinesl, protože rada se snažila krátit finanční prostředky a byl to parlament, který dospěl k této možnosti, že máme k dispozici 1,4 miliardy eur. A co to znamená? V těchto dnech Rada vydala poprvé sdělení ve směru evropské bezpečnostní struktury a domnívám se, že ESRI zpráva má pro parlament skutečně mimořádný význam, protože obsahuje celou řadu nástrojů a výpovědí i perspektivní scénářů do budoucnosti. A Jistě právě eh, v souvislosti s diskusí o architektuře evropské bezpečnosti bude zajímavé, zda eh, se ty diskuze budou ubírat tím směrem, který je obsažen ve zprávě. V Esfrivě v této zprávě bylo potřeba nejprve definovat centrální bezpečnostní témata v Evropě, aby se od toho potom odvodilo Eh, jaké témata má eh, výzkum provádět. A tady máme 600, do toho bylo zapojeno 600 nejrůznějších institucí v 26 státech. Byl to skutečně jedinečný proces, který byl velice obtížný eh, k manažování. Jistě tam došlo k nějakým chybám také, ale ukázal nám obrovskou možnost, jak vyskoumat politická zadání na základě vědecko badatelských scénářů. Čili jde to naprosto nad rámec otázky badatelských perspektiv. Tato zpráva se objevuje ve správné době, v pravém čase, protože právě teď se v Evropě začíná diskutovat o bezpečnostní eh, architektuře a má to také politické implikace a samozřejmě je zde obsažena i otázka, jak jistá jak bezpečná je struktura společnosti v Evropě. Tady prostě jsou výpovědi, které nenalezneme v žádné jiné zprávě. Je tady skutečně zpracováno téma komplexní a domnívám se, že se skutečně vyplatí pročíst si tuto zprávu. Nemohu zastírat jako Němec, že tedy um, Vím, že by to bylo ve všech překladech. Já myslím, že je to zatím v angličtině a ve francouzštině a já bych požádal, aby to bylo přeloženo alespoň do Němčiny, ale snad i do jazyků jiných eh, států Evropské unie, například do italštiny. A rád bych požádal kolegy, aby to skutečně eh, nebrali jako čistě badatelské téma, protože to je téma, kterým se budeme velice zaobírat i v budoucnosti. A možná ještě závěrečnou větu. Komise již eh, hovořila o tom, že nové smlouvy samozřejmě sebou nesou také nové badatelské úlohy. Eh, zpráva Estrifu hovoří již o otázce vymezení k obraně jak se má nakládat se zahraničními misemi EU, eh, ochrana v případě katastrof a tak dále. A mohu říci, že konsensus v parlamentu, v Evropském parlamentu spočíval vždy v tom, že jsme byli velice flexibilní co do těchto témat, ale eh, to, co teď slyším, že komise připravuje nějakou preparatory Action v oblasti Defense Security, zkoumání v oblasti Defense Security, to tedy e, zatím nenalezlo konsenzus v parlamentu a proto by bylo dobré zvážit, zda by e, tato zpráva SRIVu nemohla být nazírána tak, že předestírá, vlastně načrtává řešení problémů v těch oblastech. Nebylo by asi dobré z toho vyjmout pouze tedy tu braně bezpečnostní stránku. Děkuji mnohokrát. Frau Rera Madurell. Das Paní Riara Madurel, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Velice krátce dovolte, abych za naší politickou skupinu vyslovila veliký dík na adresu pana předsedu, abych mu poděkovala za jeho nesmírně zajímavou prezentaci. Chci poděkovat za to, že nám představil práci organizace, kterou reprezentuje. Oblast bezpečnosti je nesmírně důležitá oblast sedmého rámcového výzkumného programu a e, myslím, že tam bylo vlastně definováno devět prioritních oblastí v tom sedmém rámcovém programu a je to tedy oblast, jak již tady zaznělo, která velice přímo se týká života našich občanů. Vy jste říkal, že my všichni doufáme, že budeme mít eh, bezpečnější Evropu, ale přitom je to méně známá oblast, méně propracovaná a oblast a oblast, o které se málo hovořilo na komisi a proto bych chtěla poděkovat dvojnásobně za vaši přítomnost, jednak tedy za představení vaší společnosti a skutečně eh, bylo to nesmírně zajímavé pro mě i pro mé kolegy. Jeden ze zásadních zájmů ESRIFu je, a na to se hned zeptám, eh, z hlediska vás jako uživatelů sedmého rámcového programu bych chtěla vědět váš názor. Jak funguje vůbec ten sedmý rámcový program pro uživatele teď, kdy, jak pravil zástupce komise právě, se ocitáme přibližně v polovině cesty a je nezbytné dospět k určitému vyhodnocování. A e, protože vaše návrhy samozřejmě mohou být nesmírně zajímavá, co se týče připravy dalšího rámcového programu. Takže, pane Mate, jaké věci byste změnil, jaké věci byste zlepšil na tomto rámcovém programu? Děkuji vám. Ganz herzlichen Dank. Mnohokrát děkujeme kolegyni Jolan Sisli. A chcete říct, že to máme mít také ve slovinštině? Poslankyně odpovídá, ano, to je můj první návrh. Já bych chtěla poděkovat oběma našim hostům za jejich prezentace. Především bych chtěla poděkovat panu Matemu. Je skutečně krásné slyšet někoho, kdo hovoří slovinsky v tomto výboru. Především, když takováto osoba je tak důležitou osobou, jako je pan Maty, náš bývalý ministr obrany. Toto byla velmi důležitá prezentace. Já už jsem si přečetla schrnutí a mám jenom dvě obecné otázky. Doposud jsme měli několik programů, které byly zahájeny v minulém funkčním období. Nyní se snažíme zjistit, jak jsou tyto programy prováděny na různých úrovních. Zdá se, že je zde velký rozdíl, pokud jde o implementaci těchto programů. Je zde velký rozdíl v počtu skupin, které se účastní těchto programů. A to není dobré. My musíme umožnit Evropě, aby se rozvíjela homogenním způsobem, nikoli na dvou úrovních. Občané v celé Evropské unii musí mít rovný přístup. Takže já bych se vás chtěla zeptat, jaké jsou vaše doporučení? Jak můžeme výzkum v oblasti bezpečnosti zpřístupnit stejným způsobem všem občanům? Jak můžeme zahnout všechny občany do těchto programů? Druhá otázka. Domnívám se, že je třeba dodržovat určité normy, pokud jde o ochranu údajů. A tyto normy musí být zohledněny také ve výzkumu v oblasti bezpečnosti. Víme, že tento výzkum, výzkum představuje dobrý základ pro konkurenceschopnost průmyslu. Já bych se vás proto chtěla zeptat, co si myslíte, že je nejlepší postup, který by nám umožnil, abychom převedli zkušenosti do veřejného sektoru? Děkuji. Correra de Campos. Obrigado, Presidente. Eh, queria agradecer ao Já jsem chtěl poděkovat eh, za No, chtěl jsem poděkovat panu Matemu za nesmírně zajímavý příspěvek a také za krátké zhrnutí, které nám předestřel. Vlastně se tady vysvětluje zásadní postoj a zásadní přístup k bezpečnostnímu výzkumu. Jenom dvě otázky. Za prvé, kdo definuje hrozby a ohrožení? A za druhé, vlastně každý rok by, měly být by měla být definována tato ohrožení. Čili kdo definuje tato ohrožení? Existuje z jiných míst komise třeba nějaká definice míst, která eh, by byla příslušná za tu čtvrtou variantu? A jak to vypadá s novými riziky či hrozbami, které objevujete? Jak, eh, jak jsou tato popisována? A jak se připravuje přístup eh, k těmto ohrožením. Um- Víme, eh, že satelity a telefony znamenají nebo umožňují obrovské zásahy narušování soukromí, čili nejenom eh, ti, kteří z ústavního práva mají jako úřady um, možnost um, poslouchat uh, telefonní rozhovory. Jsou tady jiné, telefo- jiné metody a technologie, které umožňují jiným místům sledovat naše hovory, aniž by si vyžádali na patřičných místech patřičná svolení. Například uh, přesně zaměřené mikrofony, kde můžete i ve veřejném prostoru vlastně vy, registrovat či nahrávat, to odposlouchávat. A je toto považováno také za bezpečnostní riziko a ohrožení individuálních práv? Nebylo by to, nemělo by to být také záležitostí, kterou byste se měli zabývat, protože technologicky je to naprosto možné. Technologie umožňuje narušování osobní sféry a proto je třeba vyvíjet protiopatření, nebo ne? Angelika Niblerová? Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem přišla trochu později. Promiňte mi to, pane Mate, a také zástupce komise. Já mám velice pragmatickou otázku. Víte, že v posledních týdnech hovoříme o dohodě SWIFT se Spojenými státy a nakonec tato dohoda byla zamítnuta. Nyní musí být vyjednávána znovu. Během této diskuze se opět a opět objevovala otázka, zda my v Evropě nemůžeme také poskytnout to, co poskytují američané, tedy že mají přístup k belgickým datům SWIFTu. Já bych se chtěla zeptat, bylo by něco takového možné, e, v jakém objemu, objemu, jak dlouho by to trvalo, co by to znamenalo vytvořit takový systém pro boj proti terorismu, takový systém, který by mohl dělat to též, co už dělají američané. Děkuji. A poslední pan Enšu. Mulțumesc. Mulțumim pentru prezentarea făcută. Este o muncă extra... Děkuji mnohokrát za vaši prezentaci. Toto fórum určitě provádí velice důležité činnosti. Poprvé jsem měl možnost dozvědět se něco víc o činnostech vašeho Evropského fóra pro výzkum bezpečnosti a inovace. Chtěl bych učinit jenom takovou krátkou poznámku a hlavně se na něco zeptat. Jak informujete instituce ve členských státech o výsledcích své činnosti? A prostřednictvím jakých metod sledujete implementaci návrhů, které činíte jak členským státům, tak Evropské unii v oblasti bezpečnosti. Další věc. Rád bych se zeptal ještě na jednu věc, která je spojená hodně s mojí zemí, s Rumunskem. Provedli jste studie v posledním období. Mě by zajímalo, zda jste provedli nějakou studii, která se týká možnosti předpovídat zemětřesení, protože během několika posledních let v Rumunsku se objevila celá řada zemětřesení, čili mě by zajímalo, zda jste provedli také nějakou studii v této oblasti. A poslední věc, kde můžeme najít plnou verzi vaší zprávy. Máte nějakou webovou stránku, kde si to můžeme přečíst? Můžete nám to prosím poskytnout. Děkuji. Pan, pan Nistelrooy. Eh, de informatie goed om bijgepraat eh, te worden. Mnohokrát děkuji za tyto informace. Já mám několik otázek. Když se podíváme na země Evropské unie, kde je největší zájem o toto téma? Který, která země nejvíce vydává peněz na tuto oblast? Je to všeobecné téma, ale existují asi některé oblasti nebo některé instituce, třeba univerzity, a které se o toto téma zajímají nejvíce. Takže o které státy se jedná? Kde jsou ty nejlepší hlavy, které také v budoucnosti budou realizovat inovace? Třeba v horizontu 20 let. Druhá otázka se týká internetu. Digitální agenda. Digitální aspekt. Digitální agenda má nyní svoje vlastní portfolio v Evropské komisi. Můžete k tomu něco říci? Já, když jsem si přečetl to schrnutí, eh, nezískal jsem eh, jasný obrázek. Samozřejmě eh, všichni závisíme na internetu, ale co může se pokazit, pokud jde o internetu A kdo to má pod kontrolou? Kolega Mesaros. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük Matei úrnak ezt az érdekes előadást. Děkuji. Děkuji, pane Mate, za velice zajímavou přednášku. Cíle a vize na které jste poukázal, jsou nesmírně důležité. Já mám jednu specifickou otázku. Jaké prostředky využíváte ve výzkumu? Jedná se o velice specifický výzkum. Je možné provádět základní výzkum, například pokud jde o modelování či simulace prostřednictvím počítačů, anebo se výzkum soustředí na vědecké hypotézy a na možné, možná řešení těchto hypotéz. Ještě na závěr krátká otázka Kristiana, pana Ehlera. Já mám ještě jednu konkrétní otázku. A viděli jsme, že zde zazněla některá doporučení. Jak se staví komise k dalšímu provádění této zprávy? Jak bude formulována architektura bezpečnosti v rámci třeba FP8? Je to velice dobrá zpráva, ale co se stane s touto zprávou? Zůstane někde ležet nebo budou ty závěry z této zprávy nějakým způsobem převedeny do praxe? Takže to by byla otázka na komisi. A dále bych chtěl reagovat na to, co řekl kolega Nistelroy. Já se domnívám, že ze strany parlamentu Máme celou řadu otázek. Hovoříme o bezpečnosti IT, hovoříme o eh, zločinech na internetu, existují konference, dokonce předseda Barroso a eh, hovořil o bezpečnosti, o eh, samostatném pilíři pro bezpečnost. Evropská agentura pro bezpečnost internetu je lokalizována na Krétě v Heraklionu a má rozpočet asi 7 milionů eur, a který možná stačí na to, aby provedli nějaké výzkumy, aby zaplatili svoje e, zaměstnance a možná provedli dva projekty ročně. Otázka je, jestli takováto struktura, kterou jsme vytvořili, by neměla být lépe zprovozněna, protože jinak tato struktura je úplně k ničemu. Je špatné, abychom měli takovou tu agenturu ENISu, to nemá co dělat se členským státem, ale eh, tato agentura nemá ani internetové propojení, eh, které by eh, přenášelo větší obnos dat mezi Bruselem a Enisou, protože Enisa nemá žádné internetové připojení v Heraklionu. To je skutečně situace na místě. My zde hovoříme o bezpečnosti IT, Poukázali jsme na nejdůležitější problémy, hovoříme o dohodě SWIFT. Máme Evropskou agenturu, která sedí na řeckém ostrově, má 7 milionů eur, aby zaplatila svůj personál, ale nemá pořádný přístup na internet. Ředitel se dostane na Brusel během 8 hodin má omezený rozpočet a může létat jenom určitými lety ne všemi lety. Já se ptám, jestli toto je evropská reakce na bezpečnost na internetu a na zločinnost na internetu. Já bych se chtěl zeptat, jestli má komise nějaké plány dále vyvíjet tu agenturu. Děkuji, říká předseda. Takže to byly otázky a nyní předávám slovo pro odpovědi. Hvala lepa. Děkuji mnohokrát. A paní kolegyně vám mi velice dobře připomněla, že jsem z malého členského státu, takže možná se pokusím odpovědět ve slovinštině. V první řadě bych se chtěl omluvit za skutečnost, že moje zpráva neobsahuje více podrobností, které by odpověděly na celou řadu vašich otázek, které jste položili, ale musím říci, že jsem neměl příliš mnoho času na přípravu své prezentace. Musím, musím vám říci, že ESRIF v podstatě neprovádí výzkum jako takový. ESRIF združuje všechny členské státy, združuje všechny evropské agentury, které jsou aktivní v oblasti bezpečnosti. Pan Eller byl také členem SRIFu například a také združuje členy Evropské komise, dále nejrůznější podniky, výzkumné instituty, které působí v Evropě, čili všichni jsou združeni v rámci našeho Evropského fóra. Dohromady máme 64 členů, kteří přijímají rozhodnutí výlučně tedy prostřednictvím konsenzu. To znamená, že se snažíme řešit eh, problémy koncenzuálním způsobem a naše závěrečná zpráva je také koncenzem veškerých struktur, které působí v rámci našem fóra. Máme 11 pracovních skupin, které řeší nejrůznější otázky a podle mého názoru asi ta předaná hodnota naší práce je především to, že se naše činnost nezaměřuje výhradně na technická řešení, co se týče bezpečnosti hranic, bezpečnosti letišť, bezpečnosti silničního provozu a tak dále, ale poprvé jsme došli k závěru, že budeme muset v našem výzkumu zapojit také témata, která se týkají sociologie. Čili budeme muset také pracovat s termínem tzv. společenské odolnosti. To je určitá synergie v této oblasti a v každém případě bychom měli využít návrhy, které budou předloženy jak vám, tak komisi, tak členským státům. A snažíme se vám poskytnout informace, které potřebujete, ale zároveň vám poskytujeme informace o oblastech, eh, ve kterých jsme činí a potom vy musíte činit eh, politická rozhodnutí. Nehovoříme pouze o terorismu. To je také jedno z témat, eh, které probíráme, ale zabýváme se i zásadními problémy a otázkami v oblasti bezpečnosti. Například, jaké škody byly způsobeny energetickým výpadkem? že jsme měli strukturu, která nebyla dostatečně zabezpečená, musí být lépe zabezpečená, to se týká například také fungování internetu. To je součástí je našeho, naší životní úrovně, kterou jsme přijali zde v Evropě, způsob komunikace, čili musíme zhodnotit, co se musí dělat okamžitě, co se musí udělat během následných pěti, deseti let a také co musíme zajistit během následujících 20 let. Mám tam tabulku, kde je 95 oblastí, kde jsou zdůrazněny hlavní priority a tyto eh, Priority nebyly stanoveny pouze průmyslem v oblasti bezpečnosti, ale byly stanoveny také na základě stanovisek, které nám předložily nejrůznější nevládní organizace, výzkumné instituty a na základě dalších iniciativ, eh, na kterých jsme se podíleli. Čili vytvořili jsme určitou synergii, která nám poskytuje odpovědi. Pochopitelně chtěli bychom, aby v budoucnosti oblast výzkumu v této oblasti, eh, aby tato činnost byla lépe rozmístěna po celé Evropě, ale ESRIF eh, jako takový, komise, nemohou vytvářet eh, výzkumné organizace po celé Evropě. Naopak musíme zajistit vzájemné propojení těch menších výzkumných institutů s většími a věříme, že prostřednictvím Evropského parlamentu můžeme také lépe usměrňovat finanční toky, aktiva. Můžeme mít malé týmy lidí, kteří ovšem mají ohromný potenciál, kteří jsou odborníci pro vysoce specializovaný výzkum. A tato zpráva, podle mého názoru, je určitým odrazovým můstkem, který jasně poukazuje na to, že můžeme lépe přijímat rozhodnutí, že můžeme lépe také investovat do výzkumu v Evropské unii v budoucnosti. Na základě velice složitých diskusí, které probíhaly během toho období, jsme dospěli k závěru, že se musíme zaměřit na ochranu našeho obyvatelstva, že tam musíme nasměrovat velké finanční prostředky, ale v žádném případě, abychom neměli ohrozit standardy takzvané osobní integrity. To jsou standardy, které prosazujeme v Evropě, čili v žádném případě nesmíme překročit tyto hranice. Musíme přestat hovořit eh, o určité rovnováze mezi bezpečností a lidskými právy, ale místo toho říkáme, že technologická řešení musí vytvořit eh, takovou situaci, že standardy, které jsme v Evropě nastavili, nebudou nijak porušovány a zneužívány technologií, kterou uplatňujeme. V některých zemích dospěli k velkému pokroku. Tady se hrávají velkou úlohu nejrůznější společnosti. Je důležité, abychom ovšem pracovali na stejné stejné úrovni. V podstatě ty návrhy, které k nám přicházejí, tak je nám jedno, jestli je to nějaká velká organizace nebo jestli je to ministerský návrh. V podstatě ty návrhy, které jsme zakomponovali do naší zprávy, byly zakomponovány na základě jejich dobrého odůvodnění a také na základě principu, že jsme zapojili všechny součásti tohoto trojuhelníku, to znamená e, průmysl, výzkum a konečného uživatele. Takže, jak jsem říkal několikrát, na tomto základě potom vy, politici, můžete učinit politické rozhodnutí, to znamená jak budou distribuovány finanční prostředky našich daňových poplatníků do oblasti bezpečnosti. Neobdržel jsem sice přímo otázku na následující věc, ale musím vám říct, že v nedávné době probíhala velká diskuse na toto téma. Zazněla tady možná taková ta otázka, zda budeme dávat určitou prioritu eh, výzkumu v oblasti obrany. Chtěla bych říct si ne, naopak máme opačný trend. Potřebujeme více peněz na výzkum v oblasti civilní obrany a výstavby kritické infrastruktury. Terorismus a ochrana hranic to není jediná otázka, kterou řešíme. Máme nejrůznější interní výzvy, které musíme také řešit, kde musíme zajistit ochranu a musíme se také zaměřujete na takzvanou duální technologii, to znamená technologii, která může být využita v oblasti bezpečnosti, obrany a také v oblasti civilní. Bavíme se o rámcovém programu a musíme brát v potaz také externí dimenzi. Pokud pokročíme o krok ku předu, tak můžeme dojít k závěru, že z technologií, která je nám nyní k dispozici, tak tuto technologii vlastně nevyužíváme úplně optimálním způsobem. Například eh, v Francii, v Itálii, v Řecku jsme měli celou řadu helikopter, které jsme mohli využít, když tam probíhaly velké požáry, ale měli jsme tam problémy, protože piloti, kteří řídí tyto helikoptery, nejsou vyškoleni na to, aby uměli hasit požár. A komunikace mezi helikopterami, které mají takovýto e, vyškolený personál, tak bohužel není schopna komunikovat e, s požárníky a jinými složkami, které působí v terénu. Čili byl zde požadavek na použití helikoptér, ale ty byly v záloze dva týdny, protože nebyla umožněna komunikace mezi požárníky přímo v terénu a helikopterami, které mohly hasit požáry ze vzduchu. Čili potřebujeme zařízení, které nám umožní, abychom v takovýchto krizových momentech v každodenním životě, nejen v případě lesních požárů, ale také v případě zemětřesení nebo podobných eh, tragédií, ke kterým může dojít nejen ve světě, ale také v Evropě, tak v takovýchto situacích potřebujeme zajistit přístup k zařízení, které bude také umět spolu komunikovat. To je podle našeho názoru klíčová oblast, do které by se mělo v budoucnosti zafinancovat a to chceme předložit jak vám, tak ostatním politikům, kteří rozhodují, abychom zafinancovali to, co je zapotřebí. Co se týče vojenských eh, akcí mimo Evropskou unii, tak eh, v podstatě nejde o vojenské akce jako takové, i když možná mají tu nálepku, ale spíš jsou to akce v oblasti eh, policejních zásahů nebo občanské ochrany a opět nemáme dostatek policistů, nemáme dostatek lidí, kteří působí v civilní ochraně, které bychom mohli vysílat do světa, eh, protože musíme mít určitou rezervu těchto lidí také doma v Evropě, kdyby došlo k nějaké nehodě a myslím si, že výzkum a vývoj by měl pokročit i v této oblasti. Máme tady velký problém, protože náš průmysl je velice fragmentovaný, pracuje sám, také si vzájemně konkurujeme, konkurujeme také velkým, například americkým společnostem, které naopak spolu velice harmonizovaně spolupracují a naopak v Evropě je ta situace velice roztříštěná. Čili je dobré, abychom se spojili, abychom jasně konkurovali těm, kteří fungují mimo Evropskou unii, kteří se naopak snaží prodávat toto zařízení nám, čili měli bychom spojit naše síly. A náš způsob života, naše životní standardy by zcela jistě nebyly být ohroženy. Mnohokrát děkuji. Poslední minuty bych rád dal slovo zástupci komise, protože pár otázek zde bylo také přímo na komisi. Takže prosím, předávám slovo, budeme rádi, když na otázky odpovíde. Děkuji, pane předsedo. Já bych velice rychle chtěl eh, vyjasnit některé aspekty sedmého rámcového programu pro výzkum. Především ty aspekty, které možná neznáte. Jedná se o program, který je organizován prostřednictvím výběrových řízení. To znamená, že eh, uchazeči eh, podávají žádosti v souladu s ročním programem, který je definován Evropskou komisí na základě některých priorit, které jsou vypracovány například na základě výsledků SRIFu. Takže politické požadavky, stejně tak jako požadavky uživatelů, jsou zohledněny hned na začátku. Pokud je o otázku, jestli se jedná o čistě akademickou věc nebo aplikovanou věc, je to velice akademická věc. Bezpečnostní téma se soustředí především na aplikace. To znamená, že výsledky by měly být rozšířeny ještě předtím, než projekty skončí. A to je skutečně oblast, kde zaznamenáváme úspěch. A snažíme se šířit výsledky. To ale není úkol komise, je to úkol veřejnosti všude v Evropě a je to úkol odpovídajících zodpovědných místních úřadů. Snažíme se a posílit zahrnutí konečných uživatelů, kdekoliv je to možné. Včetně těch uživatelů, jejichž práce je chránit životy a zlepšit veřejnou bezpečnost. Takže se snažíme zajistit aby eh, některý výzkum přilákal tyto uživatele. A tak je možné získat další výsledky. To všechno samozřejmě vyžaduje inovace. A otázka je, kde inovace je. Inovace je ve velkých podnicích, ale také v malých podnicích. Možná není tak veřejně známo, že bezpečnostní tým má nejlepší účast konečných uživatelů. Takže to je oblast, kterou dále zkoumáme, abychom jasně definovali přesné zahrnutí malých a středních podniků do této oblasti. K otázce, co dělá komise, pokud jde o implementaci rámcového programu 8 a implementaci výsledků. Pokud jde o implementaci výsledků, jedná se o výzkumný program. To znamená, že výsledky patří všem v Evropě. A pokud jde o implementaci související politiky. Jedná se o výzkumný program pro bezpečnost. Implementace politiky je na bedrech odpovídajících úřadů v členských státech a odpovídajících generálních ředitelství v komisi. Je třeba zajistit, aby technologie byly implementovány s ohledem na soukromí a na etické otázky. Pokud jde o rámcový program 8, my chceme dodržet to, co nadržuje ESRIF, Chceme rozšířit etickou dimenzi výzkumu. A v neposlední řadě bych chtěl poopravit to, co řekl pan Ehler, to, že komise navrhla přípravnou akci, pokud jde o výzkum v oblasti obrany. Ano, tato myšlenka někde předložena byla, hovoří se o tom, ale oficiálně to není návrh komise, takže myslím, že to je z mé strany všechno, pane předsedo. Mnohokrát děkujeme. Matiu, ještě jedna připomínka stručně. Já budu velice stručný. Tato zpráva nepůjde nikam do šuplíku. Tato zpráva byla využita ve stokholmském programu, byla využita také ve sděleních generálního ředitelství Enterprise a vy, kteří máte zájem o tuto zprávu, eh, tato zpráva eh, je k dispozici zde v několika kopiích a je dostupná také na webových stránkách SRIFu. Pokud budete chtít, můžeme vám ji zaslat také e-mailem, eh, tak abyste měli k dispozici veškeré údaje. Mnohokrát děkujeme za informace a také za podněty. Já si myslím, že to bylo to nejdůležitější, že jste nás upozornili na toto téma. Já mnohokrát děkuji Přeji vám šťastnou cestu zpět a nyní budeme pokračovat s dalším bodem na pořadu jednání, protože už zde máme hosta. liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich... Kolegové, kolegyně, podle dalšího bodu na pořadu jednání vítám pana Martina Skurmance, předsedu správní rady Evropského inovačního a technologického institutu EIT. Už zde jednou mezi námi byl, eh, hovořil o tom, jak tento institut pracuje, nyní se práce dále vyvinula. Já už jsem měl příležitost získat některé informace a chtěl bych dát příležitost dalším poslancům výboru, aby zde získali informace, pokud je to zajímá. Takže děkujeme mnohokrát panu Šurmancovi, že přišel. A děkujeme, že jste ochoten zde před námi vystoupit a tímto vám uděluji slovo. Dámy a pánové, je to pro mě velká čest, že mohu být zpět zde mezi vámi. Jak vidíte na prvním slajdu, budu několik minut hovořit o tom, co bylo základní myšlenkou EIT a jak jsme se snažili dosáhnout našich cílů. Budu hovořit o tom, čeho jsme doposud dosáhli a také vám prezentuji vyhlídky do budoucnosti a některé otevřené otázky, o kterých byste možná chtěli hovořit. Budu hovořit eh, možná 20 minut a poté budeme mít dostatek času na diskusi, protože počítám, že diskuse bude možná důležitější než vlastní prezentace. Domnívám se, že nejdůležitějším bodem, který bych měl zdůraznit, jak už jsem říkal v minulosti, je, že práce EIT, Evropského inovačního a technologického institutu, spočívá v tom, že se zabýváme celým znalostním trojuhelníkem. To je věc, kterou musíme znovu a znovu zdůrazňovat. Proč se zabýváme tímto znalostním trojuhelníkem? Je to prosté. Veškeré aspekty znalostního trojuhelníku mohou vést k inovaci, k vytváření nových podniků a to je věc, o kterou EIT jde. V EIT nejde o velké peníze. EIT jde především o to, aby byly vytvořeny nové podniky, nové věci, nové inovace. Díváme se na celkový obrázek. Myslím si, že je nutné zdůraznit, že určitým lepidlem celého tohoto trojuhelníku je koncept, o kterém často hovoříme, ale podle mého názoru tento aspekt nebereme dostatečně vážně. Jedná se o podnikání. Podnikání lepí všechny tyto aspekty trojuhelníku dohromady. A je to také něco, co tomu trojuhelníku dává život. Uvidíme to na dalších slajdech. Naše aktivity implementujeme prostřednictvím znalostních a inovačních společenství. Pokud se podíváme eh, na to, čeho Evropa dosahuje v oblasti inovací, nechci opakovat, co už jsem řekl v minulosti, stále ještě musí Evropa mnohé dohnat. Je třeba, aby v Evropě bylo více kapacity. Máme úžasný lisabonský cíl 3% HDP, že by mělo jít eh, do výzkumu. Nepodařilo se nám toho dosáhnout. Lidé hovoří o tom, že je to moudré mít tuto hranici 3%. Já si myslím, že bychom se měli této hranice držet, ale hlavně zajistit, abychom ji skutečně dosáhli. To je zcela zásadní. Ale samo o sobě to nestačí. Domnívám se, že je třeba mít na paměti další bodek. Je třeba integrovat tento znalostní trojuhelník. Někteří z vás možná řeknou, proč bychom měli integrovat eh, vyšší vzdělávání společně s výzkumem a podniky. Jak už jsem řekl, inovace souvisí se všemi částmi tohoto trojuhelníku. Je třeba si uvědomit, že ta stará mantra, že věda vede k inovacím, je bohužel, nebo možná naštěstí, záleží na názoru. Tato mantra v dnešní době už a, neplatí, protože inovace vyžadují mnohem více než vědu. Integrace tohoto trojuhelníku je tedy zcela zásadní. Další bod, který bych chtěl zmínit, je, že pokud hovoříme o vytváření podniku, pokud, vytváření, pokud hovoříme o inovacích, jedna věc, která jde proti inovacím, je, jsou nekonečné diskuse. My potřebujeme jasné vedení. Snažili jsme se o to, aby naše inovační společenství měly odpovídající vedení ve formě CEO. Nepotřebujeme, eh, potřebujeme tedy nové inovace a nové inovační modely, které budou inspirující pro lidi. Mnoho lidí má stále ještě představu, že především věda pohání inovace. Ale já bych chtěl zdůraznit na to, že existuje inovace, která je poháněná uživateli, která je poháněná náklady, také e, inovace poháněná kopírováním, když se podíváme do Číny a všechno toto musíme zohledňovat. Další věc, kterou bych měl zmínit, je podnikání. To je zcela zásadní. Dámy a pánové, dnes v naší společnosti máme vědce, máme inženýry. Já jsem byl obojím. Vědci jsou obdivo, obdivováni, ale obdivujeme podnikatele v naší společnosti? O tom pochybuji. Já si myslím, že s tím bychom ale měli něco udělat. To je důvod, proč podnikání a vyšší vzdělávání je velmi zásadní. Co jsou tedy znalostní a inovační společenství, to jsou integrované kreativní autonomní partnerství, které jsou v různých e, členských státech, ale mají podobná témata. A partneři pocházejí z celého znalostního trojuhelníku. To je jedinečné. Existují problémy s některými zeměmi, některými otázkami v Evropě, takže tato integrace je někdy problematická. Je to ale velice důležitá myšlenka, kterou jsme zavedli a která byla někdy eh, kritizována. Je to myšlenka takzvané kolokace. Znamená to, že zásadní prvky inovační sítě spojíte v jednom centru. tak aby znalosti se mohly po pohybovat spolu s lidmi. Znamená to tedy, že nepotřebujete eh, velké zprávy, přenášení diskuzí, protože lidé jsou na podobném místě. A toto není něco, co Evropa prosazuje jako první. Musíme říci, že Spojené státy a některé další země to dělají už určitou dobu. Pro nás je to ale velká výzva. Co jsou zásadní věci? Už jsem zmínil vedení. Vedení je pro nás jádrem všech našich snah. Eh, máme zde třeba 20 partnerů, máme zde eh, CEO, který má eh, celou věc vést. Dále potřebujete mít podnikatelský plán. Pokud chcete něčeho dosáhnout, pokud chcete mít nějaký dopad, potřebujete mít podnikatelský plán, potřebujete mít cíle a musíte se soustředit na návratnost. Nejde zde o vstup, nejde zde o to, kolik peněz utratíme, ale jde zde především o výstupy. Za několik let eh, by tyto výstupy měly být vidět. Dále jsem zmínil, že Podnikavost je zcela zásadní, podnikání. Chci zde v parlamentu znovu říci, že my uděláme, co bude v našich silách. My nechceme eh, slyšet, že tohle asi není možné udělat, nejdřív bychom si o tom měli pohovořit. My to zkrátka děláme a vy nás poté budete posuzovat podle našich výsledků. Další zásadní věcí je, že se snažíme dělat věci co nejjednodušší. Naše dokumenty bývají stručné a to znamená, že přistupujeme k věcem pragmaticky. Soustředili jsme se na tři témata. Klima, udržitelné energie a IKT, budoucnost IKT. V prosinci asi o měsíc dříve, než se plánovalo, jsme si vybrali tyto tři KIC, tedy znalostní a inovační společenství. A proces byl zcela jednoduchý. Rozhodující faktor eh, byla špičkovost a dosažení inovačních cílů. Podle toho jsme vybírali partnery. Chtěl bych stručně poukázat na to, co tyto skupinu budou dělat. A klimatický KIC se bude soustředit na různé oblasti. Bude hodnotit klimatické změny a řídit prvky, které přispívají ke klimatickým změnám, to samo o sobě už je složité. Dále se bude hovořit o možnosti eh, měst, eh, které budou mít nízké emise CO2. Dále se bude hovořit o zprávě vod a a výrobě bez emisí CO2. Máme zde napsána centra v Evropě, Londýn, Zurich, Berlín, metropolitní oblast eh, Randstadu. A eh, dříve to byla nizozemská metropolitní oblast. Byla zde, byl zde zaveden koncept regionálních inovačních center, kde budou podporována, podporovány inovace. Máte zde jejich seznam. Zde na mapě vidíte ta centra, kolokační centra. Zde jsou regionální inovační centra, a jde zde o to, aby CEO řídil celou aktivitu s podporou kolokačních center. Zároveň regionální inovační centra mohou přispívat k dosažení cílu. Zde jsou nějaké příklady. Nechci na tom trávit mnoho času. Zde jsou některé příklady týkající se systému bez emisí. Ukazuje se zde, že zapojení podniků je velice silné. Vidíte zde Cisco, eh, což je eh, důležitá evropská společnost. Je zde Shell, je zde Beluga, DSM a Bayer. Vybrané KIC vždy zahrnuje důležité podniky. Já to v parlamentu znovu a znovu zdůrazňuji. A vy chcete, abychom zaručili, že podniky budou zastoupeny. A já se o to skutečně snažím. A samozřejmě je jednodušší zahrnout akademickou půdu, ale podniky jsou také nutné. A dále několik minut věnujme energii, energetice. Tento KIC se soustředí na nezávislé a udržitelné systémy energií, které pomáhají Evropě dosáhnout cílů pro rok 2050. Jedná se o oblasti Karlsruhe, Grenoble, Eindhoven, Leuven, Barcelona, Krakov a Stockholm. A tato centra se snaží organizovat se jako Evropská společnost SE. To znamená, že budou mít právnickou a finanční osobnost. A jsou zde a soukroma a partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, jsou zde podniky, jsou zde zástupci z akademické sféry a všichni se snaží o to vytvořit evropskou společnost, která bude mít jednotnou která bude jednotným právnickým subjektem. Zde je několik příkladů toho, co se bude dělat, jaká jsou další, jakcí jsou další partneři, jsou zde kolokační centra. Vidíte zde, že jsou zde skutečně zapojeny podniky eh, SAP, Schneider, eh, to je důležitá společnost v Německu, je do toho zapojeno skutečně hodně podniků z celé Evropy. My jsme nežádali všechny regiony v Evropě, ale tyto regiony se přihlásily sami, protože v těchto regionech jsou skutečně dobrá centra pro inovace. A zde vidíte, co budou tato centra dělat. Ve Švédsku se soustředí především na inteligentní elektrické sítě, Polsko se soustředí především na technologie čistého uhlí. Tam mají mnoho znalostí o této oblasti. Pravděpodobně Čína má vedoucí roli ve světě, pokud jde o tyto technologie. To už jsem možná v parlamentu řekl. Je to asi zajímavé, ale Čína skutečně vede v této oblasti. Takže velice zajímavý přístup. Další KIC, ICT Labs, IKT Labs eh, se bude soustředit eh, na informační a komunikační technologie, na inovace, na to snažit se eh, jednotlivé aktéry spojit, aby spolupracovali. My očekáváme, že toto povede k vytvoření nových podniků v oblasti internetových služeb. Vidíte zde také kolokační centra. Jejich základním cílem je zapojit velkou část eh, komunitu IKT. Máme zde Nokia, Thomson, eh, telekomunikační společnosti. A toto IKT se bude a toto KIC se bude soustředit především na inovace na internetu. Většina z takovýchto inovací bohužel proběhla v posledních letech mimo Evropu. Bohužel tomu tak je. V posledních letech se ale snažíme eh, opět získat naši pozici na trhu. Zde vidíte inovační centra. Vidíte zde opět velice silné partnery, například eh, Alcatel Lucent ve Francii nebo v Německu máme SAP a Siemens a Deutsche Telekom. Já doufám, že tento projekt bude úspěšný. A tento KIC si uvědomil, že některá asociovaná centra v jiných zemích by rovněž mohla pomoci dosáhnout cílům, takže eh, mají také asociovaná centra v Budapešti, Londýně a Trentě. A ještě zpátky ke znalostnímu trojuhelníku. Je zde několik prvků, které musíme mít na paměti. Jedna z věcí, které děláme prostřednictvím KIC, je přinést nové typy podniků do Evropy a nové typy vzdělávání. A bohužel jsme e, zaostali, máme zde skutečně konkurenty, ale v současné době se situace zlepšuje. Jsou zde někteří partneři, kteří e, chtějí dělat například letní univerzity, aby posílili vzdělávání. Jde nám o to, abychom vytvářeli multidisciplinární týmy, abychom umožňovali pohyb myšlenek. To jsou zcela zásadní věci. A na tomto trojuhelníku vidíte také podporu inovátorů až do doby, než se dostanou se svým produktem na trh. Zde vidíte základní ukazatele výkonu. Vidíte, že je zde eh, několik údajů týkajících se absolventů vysokých škol, eh, doktorandů a tak dále. Ale samozřejmě zásadní je hodnota vytvořená eh, projektem, tedy nové produkty. Co teď dnes máme? Máme tři KIC. A pomáháme jim tím, že jim dáme přípravný grant, dnes tři strany podepsaly tento grant. Dámy a pánové, to není úplně jednoduché, protože každý KIC má mnoho partnerů a samozřejmě je třeba, aby všichni partneři souhlasili, ale podařilo se to. Máme spoždění dva týdny, možná je to špatné, ale já myslím, že je to přípustné. Protože je to skutečně těžká věc. a Většinou tyto věci trvají e, rok nám se to podařilo uskutečnit za tři měsíce. Já bych chtěl zmínit další kroky, které jsou relevantní. Za prvé, KIC by měly začít pracovat v červnu. Doufejme, že do té doby se nám podaří podepsat roční grant v rámci, který bude na sedm let a rámcovou dohodu u partnerství. V červnu 2010 bude setkání v Barceloně, kde budeme mít první příležitost hovořit o o KIC, o jejich fungování. A tímto skutečně stoupá důležitost našeho institutu. Budeme hovořit o tom, co můžeme dělat lépe, co jsme se naučili, jak budou věci probíhat. Jak jsem řekl, během léta doufám podep- podepíšeme rámcové dohody a dále budeme pokračovat v konsolidaci KIC a budeme se poučovat ze zkušeností. Za méně než dva týdny otevřeme naši kancelář v Budapešti, proto už bylo všechno připraveno. Stále najímáme pracovníky, máme doposud devět lidí, a do konce tohoto roku bychom měli mít 35 lidí, do konce roku 2011 52 lidí. A zároveň chceme dosáhnout finanční nezávislosti. A toto je skutečně společná iniciativa komise a EIT, získáváme veškerou podporu, kterou potřebujeme. Není to jednoduché, ale abychom mohli poskytnout co nejlepší řešení pro KIC, myslíme si, že finanční nezávislost je pro nás zcela zásadní. A nyní se podívejme na dlouhodobý vývoj, který přesahuje založení prvních KIC. Tento semestr, tedy promiňte, v druhém semestru 2010 provedeme konzultaci o e, strategické inovační agendě. To je pro nás velice relevantní záležitost. Chci, abyste všichni věděli, že další kolo financování potenciálních KIC se dnes plánuje až na rok 2014. Mohu vám říci, že minulý týden jsem dostal eh, dva návrhy KIC, které chtěli začít pracovat. Často se na nás obracejí různé strany, aby s námi eh, mohli hovořit, protože mají nějakou myšlenku a chtěli by s ní začít, ale bohužel my to musíme odložit až na rok 2014. Takže je zde důležitá otázka, abychom nějak eh, přemostili to období do roku 2014. Samozřejmě se eh, zabýváme také možnostmi, jak udržet pobídky nebo motivaci. Přemýšlíme o tom, že v roce 2012 nebo 2013 už bychom začali připravovat na eh, konečné výběrové řízení pro rok 2014. Ale samozřejmě zde bude potřeba financování a tak dále, protože to je něco, co přesahuje původně plánované KIC. Budeme mít konferenci zainteresovaných stran v první polovině 2011 o SIA, o strategii inovační agendy, o strategické inovační agendě. A bude to za maďarského předsednictví, budeme o tom hovořit s komisí, ta připraví svůj dokument, který potom půjde do rady a parlamentu. Já si myslím, že jsme se dostali e, daleko po létě bychom měli mít nadaci EIT, což bude další nástroj, který by nám měl umožňovat, umožnit financování KIC. Bude to ale trvat několik let, protože budeme muset zajistit, aby tato eh, nadace byla eh, odolná, aby měla dostatečné financování a tak dále. A toto schnuje moji krátkou prezentaci. Já myslím, že v současné době procházíme takovým obdobím, kdy se učíme, ale zároveň se soustředíme na vedení, tedy lead a learn. A teď bych chtěl předat slovo tedy zpět předsedovi, abychom měli čas na diskusi. Předseda říká mnohokrát děkuji. Děkuji mnohokrát za tu spoustu informací. Teď se musíme všichni soustředit. Máme čas jenom do 17 hodin na diskusi a na otázky, ani o vteřinu déle, protože potom máme dalšího mezinárodního hosta. Rád bych zase přesně začal, dokonce možná již dorazil mezi nás. Máme tady deset přihlášek, domnívám se, takže má prozba je, Kolegové, buďte tak laskaví a formulujte stručně své otázky maximálně v rozmezí minutu až dvě. Thank you very much, uh, President. Uh, Mnohokrát děkuji. Chtěla bych poděkovat panu řediteli Šurmanovi za jeho prezentaci. Chtěla bych mu poděkovat za velice dobrý start této organizace. Byl to velice složitý projekt, který jsme dávali dohromady, ale nyní jsem skutečně ráda, že to velice dobře funguje a jsem také ráda, že jednotlivé zainteresované strany velice dobře zareagovaly na tuto výzvu. Podle mého názoru klíčovým úspěchem ETI bylo, že projevili zájem jak univerzity, tak významní zástupci průmyslu, kteří se zapojili do této iniciativy. Nicméně nyní musíte konsolidovat práci jednotlivých kiků, musíte připravit agendu jejich práce a podle mého názoru ETI a mise této organizace jde nad rámec těchto snah. Jste v podstatě katalyzátorem modernizace evropských univerzit, jste katalyzátorem mezi univerzitami a průmyslem. A je důležité, abychom tedy zlepšili celou oblast inovací v Evropě. Čili moje otázka zní, kde ETI může pracovat, aby vytvořilo tuto inovační oblast v Evropě a jaké společné nebo paralelní aktivity můžete dělat spolu s Radou pro výzkum, abyste mohli posílit evropský inovační prostor. Děkuji. Srdečně děkuji. Nyní Angelika Nýblerová, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane předsedo, chtěla jsem, chtěla jsem poděkovat, chtěla jsem poděkovat našemu hostovi za to, že přišel a chtěla jsem eh, vyjádřit svoje přesvědčení, že je skutečně velkolepé, že jsme od vás získali tolik informací. Eh, první otázka. Podíl malých a středně velkých podnicích na těch eh, kiksích čili jsou zde také napojeny nějakým způsobem malé a středně velké podniky a v jakém mm, eventuálním objemu. A potom EIT eh, eh, e eh, Foundation se zaobírá ještě jinými věcmi také. A třetí otázka, to, co jste uvedl k geographical location, je to to, čemu se v ostatních zemích říká klastr iniciativy, iniciativy klastru, nebo je to něco jiného? Děkuji mnohokrát. Děkuji, kolega von Esleroy, pane předsedo, budu hovořit nizozemsky. Eh, což je výborné ve směru k našemu hlavnímu řečníkovi. Není už pravda, chci bych tak, chci velice poděkovat za tu zprávu, kterou jste nám přednesl. Eh, považuji to za velice dobré. A nechci opakovat to, co ji řekli ostatní, čili eh, ICT a trvalé udržitelné energie, to je všechno vynikající a nezbytné Eh, tady by bylo potřeba nastoupit jako v Eurosongu, abychom viděli, co všechno mohou všichni eh, poskytnout. Ale přece jenom pár otázek. Máte relativně nahlíženo přece jenom poměrně málo peněz, ale přece jenom máte obrovské nadšení a toto nadšení jste schopen tady i demonstrovat. Eh, čili co všechno ještě vaše nadšení nám může přinést, kromě kiksů. Kik, no, CI, KIC. <laughs> Eh, co se týče regionální politiky, o kterou já se zaobírám, myslím si, že i tento aspekt je výborný, protože třeba se soustředit na to, pojmout co možná největší šíři aktivit, ale na druhé straně je také eh, třeba přenášet ty znalosti do jiných částí Evropy. Ne vždy to proběhlo výborně, ale myslím si, že to, co vy děláte, je vynikající a velice eh, se to vhodně zapouje k těm programům, mezi ty programy, které my činíme. Eh, chtěl bych se zeptat, jak se můžeme dozvědět ještě více, co se děje v těch technologických platformách. Je to všechno nějak odděleno, ale je to jakoby takový velké, veliké potrubí, kde se všichni účastní, anebo je ta práce oddělená. Tady pomýšlím zejména na dobu po roce 2013. Tady bych rád přece jenom od vás slyšel odpověď. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ve jméno mé skupiny dovolte, abych znovu poděkovala za to, že pan prezident přišel mezi nás. Chtěla jsem poblahopřát k jeho práci a ráda bych vám řekla, že naprosto souhlasíme eh, s tím, jak se snažíte zapojit vědu a technologie do všech těchto programů. K tomu, co již zde zaznělo, dovolte, abych položila několik otázek. Nedomníváte se, že by byl institut lépe začleněn pod odpovědnost eh, komisaře pro vědu a výzkum a ne tam, kde se nachází nyní. A dovolte, abych eh, měla ještě dvě otázky. První otázka s ohledem na vaši zkušenost tím, jak jste nastartoval IT a vlastně s těmi prvními akcemi, které již proběhly. Jak víte, v současné době se velice diskutuje o zjednodušení procesu sedmého rámcového programu. Ráda bych věděla, zda jste předtím, než jste nastartovali ten program, udělali nějakou předběžnou analýzu, jak zabránit tomu, eh, co by znamenalo zbytečná byrokratická zátěž pro ty konečné uživatele programu. A za druhé, Eh, jaké rady byste nám dal do diskusí, které právě vedeme s ohledem na to zjednodušování sedmého rámcového programu? Protože víte, že předávání osvědčených praktik je vždy zajímavá a záslušná věc. A další otázka, nesmírně konkrétní. Zaznamenali jsme, že jeden projekt byl zamítnut s argumentem, že se účastnili veřejné organizace. Veřejné instituce a že proto, a nyní cituje, by se tady mohlo podstoupit určité politické riziko a to by mohlo být překážkou pro rozvoj příslušných aktivit. Musím tedy přiznat, že toto vysvětlení ze strany AIT mě velice překvapilo, protože si myslím, že tady se vlastně dostala do kontradikce mise a úloha EIT jako taková, eh, když se řeklo, eh, že organismy zvolené na všech úrovních v Evropské unii hrají zásadní roli v procesu definování priorit v oblasti výzkumu a vývoje. Můžete mi říci, zda tomu tak je, eventuálně mi vysvětlit eh, tento výrok. Děkuji vám, pane prezidente. Pan Balšo. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt elnök úr. Děkuji, pane předsedo. Vaše instituce pracuje v nesmírně, na nesmírně důležitém poli. Hovořili jste o tom mm, trojuhelníku vědění a znalostí. Eh, my jsme si poslechli také zprávu o univerzitním vzdělávání a tam se také hovořilo o tomto trojuhelníku vědomostí a znalostí a když se hovořilo o šestém rámcovém programu, i tam hrál tento trojuhelník znalosti určitou roli. Otázka, jaké jsou konkrétní výsledky, na nichž můžete demonstrovat, že jste skutečně něčeho dosáhli, ne nějaké obecně platné, nic neříkající odpovědi, nýbrž existují tady parametry, s nimi skutečně můžete měřit výkon a výsledek práce těchto institucí Druhá otázka. Máte devět zaměstnanců, pokud vím. Kdo tyto KIC organizoval, když máte jenom devět lidí, když je vás dohromady jenom devět? Třetí otázka. Představenstvo. Sestavení představenstva přece jenom hraje významnou roli a slyšeli jsme, že předsednictvo bylo také politicky ovlivňováno. Hm, souhlasíte s tím, aby Maďarsko bylo zas... že Maďarsko je zastoupeno nevědcem v tomto představenstvu? Děkuji a nyní kolegyně Tykau. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Také bych chtěla poděkovat panu Šermancovi za veškeré informace, které nám poskytl a mám několik otázek. První otázka se týká geografického pokrytí. Jak eh, zmínili mý kolegové, ráda bych také věděla, proč si myslíte, že nemáte zástupce ze všech členských států. Eh, v jednom z vašich KIC co je tou překážkou nebo co je tím problémem a co navrhujete pro to, aby vaše geografické pokrytí bylo lepší. Další otázka se týká ochrany duševního vlastnictví. Jsem ráda, že především soukromý sektor i vy jste se zapojili do této oblasti a vzhledem k tomu, že neexistuje celoevropské pokrytí v oblasti těchto práv, tak je tady určité riziko, že budou vznikat centra, která si budou konkurovat a to bude na úkor jiných regionů, které mohou být takto zanedbány. To je tedy můj dotaz, který se týká práv ochrany duševního vlastnictví. Čili jakým způsobem můžeme zajistit lepší geografické pokrytí na úrovni Evropské unie. A prosím, nezapomínejte také na další dotaz, proč tedy nemáte více zástupců z dalších jiných členských států. Correa de Campos. Eh, Děkuji, pane předsedo. Jenom jednu otázečku. Rád bych předeslal, že to po druhé, co vidím pana prezidenta, po každé mě e, velmi těší moci mu naslouchat. Nejprve tedy k řízení vaší instituce. Vy jste tady vyjádřil velikou jistotu v tom, že tady lze rozvíjet skutečně kapacity řízení a vedení. Uh, ale eh, to množství těch institucí, které všechny mají své vlastní časové plánování, lze nějakým způsobem zharmonizovat při tak skromném rozpočtu? Jak je možné to vlastně všechno uřídit? Jak je možné prostě rozvinout žádoucí kapacitu? Pan Mesároš? Děkuji. Pane předsedo, tak bych chtěl, tady sedím, tady sedím, chtěl bych vám, pane řediteli, nesmírně poděkovat za vaši přednášku. Já jsem již měl příležitost eh, být seznámen s činností ETI a mm, všechno, co jsem slyšel, bylo velice pozitivní, takže za to děkuji. Já mám dvě otázky. První otázka otázku již vlastně zmínili kolegové a souvisí to s tím geografickým aspektem. Jak lze vaši práci efektivně rozšířit na středo a středovýchodní evropské země. Eh, protože já jsem také velice dlouho působil v oblasti vědy a výzkumu, ale v těch zemích, kde jsem působil, to tak trochu pokolhává tento eh, k vědomostí a znalostí. Eh, ony vztahy mezi výzkumem, inovací jsou poměrně nerozvinuté a také vztahy s univerzitami nejsou zrovna eh, na vysoké úrovni, čili lze, nebo snaha by měla dosáhnout tady homogenity, možná i pod vaším vedením šlo by to nějakým způsobem učinit. Mě nesmírně těšilo, když jste řekl, že za dva týdny otevříte, otevřete svou centrálu v Maďarsku a doufám, že to bude moci přispět k dosažení cílu. Jak na to pohlížíte vy? A pak mám ještě jednu otázku. Centrála ICT a nízkouhlíkové technologie byly již zmíněny, ale jaké ostatní stěžení body si představujete? Plánujete například také zabývat se reaktory na fúze? a bezpečnostními aspekty. Děkuji mnohokrát a nyní dám panu řediteli odpovědnost na odpovědi a potom zástupci komise. Tam ještě jedna otázka, prosím. Thank you very much. My name is Eli. Děkuji mnohokrát. Jmenuji se Elisa Poumen a jsem z výboru regionu. Ráda bych vás požádala, abyste ještě více hovořil o Eh, Děkuji. Eh, Děkuji mnohokrát. Potom dám rád ještě slovo komisi, ale nejprve pan ředitel mohl zareagovat. V první řadě bych chtěl mnohokrát poděkovat za tyto výborné otázky. Pokusím se na ně stručně odpovědět. Nejdříve dotaz, který se týká takzvané éra a jak se můžeme poučit z přístupu ETI. Ano, zcela jistě jsou zde určité příležitosti a podle mého názoru je to v dvou oblastech. Jednak je to přístup Evropské rady pro výzkum, což je doména vynikajících vědeckých pracovníků, kteří jsou náležitě zafinancováni v Evropě a měli bychom to také spojit s inovacemi. I když jsem říkal, že technologie jako taková nevede k inovacím, tak si myslím, že bychom, měla, bychom měli zcela jistě zvážit tyto prvky v kontextu evropské agendy výzkumu a také to převést do oblasti inovací. To co se týče vzdělávání, tak eh, vzdělávání musí probíhat eh, na jiné úrovni. Když jsem měl možnost srovnat situaci ve světě, tak skutečně pokulháváme, musíme opět se zaměřit na nejlepší praktiky. Doufám, že v rámci KIKu to budeme muset řešit také v evropské zóně výzkumu. Pochopitelně vzdělání v této oblasti není nic snadného, co se musíme napojit na nejlepší univerzity. Paní Niblerová se ptala na financování nadace. Financování nadace, to je pochopitelně otázka, která není úplně triviální, ale bohužel dnes k tomu nemohu moc říci. Máme tady určité představy, jak to zajistit, ale spíše se jedná o takové vize, není to ještě nic konkrétního. Myslím si, že to bude dostatečně efektivní, aby to mělo nějaký dopad a vliv. Co se týče klastrů, říkala jsem to před několika měsíci, kdy jsme měli setkání, tak si myslím, že klastry jsou nesmírně důležité pro Evropu. To myslím naprosto upřímně. Nicméně bych chtěl říci, že politika klastrů má větší dopad, a teď se dostávám k otázce pana Nisleroje, jsme schopni zajistit větší kolokace. Klastry v podstatě k tomu přistupují tak, že budou spolu spolupracovat, ale myslím si, že by měli mít jasný cíl a jasné vedení, jak postupovat kupředu. Klastry v Evropě nemohou fungovat pouze tak, a často tady jsou různé smlouvy, které se vyjednávají po léta, že tam není žádná orientace na výstupy. Musíme se orientovat především na výstupy, dámy a pánové. Čili to je důležité. Pan Nestelroj se také ptal na dopad VIT. Máme k dispozici dohromady 309 milionů euro, 25 aktivit zafinancováváme sami, zbytek se musí financovat sám nebo nějak spolufinancovat. Pochopitelně jsou zde finance Eh, z fondů ERDF nebo strukturálních fondů, nicméně musíme získávat velké finanční prostředky. Údajně myšlenka toho vedení znalostního trojuhelníku a skutečnost, že jiné národy postupují rychleji než my zde v Evropě, lidi združila a je tady velká snaha, ochota postupovat rychleji. Také si myslím, že znalost těch kolokací byla tím hlavním momentem, který urychlil celý tento postup, celý tento trend. Donedávna, možná před rokem a půl, jsme se bavili o tom, že bychom nejdříve měli najít určité znalosti a potom eh, je nějak uplatnit a doufat, že budou nějaké výsledky. Ale ta otázka kolokací je v tom, že všichni se združí, aby se soustředili na výstup. Čili nyní měříme pouze výstup a to je ten klíčový termín, okolo kterého se to teď eh, točí. Další věc, eh, nový přístup, který nyní nemůžeme srovnávat. Pochopitelně stejné věci, které děláme ETI se dělá také v JTI a pochopitelně tyto organizace mohou vzájemně poučit, takže JTI mají naprosto jiný přístup. Další věc, o které se zmínili někteří kolegové, velice si vážím vaší otevřenosti, týká se to toho geografického pokrytí je to pochopitelně zajímavá myšlenka, nicméně ETI není o geografické působnosti. ETI chce mít určitý vliv a dopad v určitých doménách, které byly vybrány především vámi. Je to otázka energetiky, trvale udržitelného rozvoje, inovací a vybrali jsme KIC pouze na základě jejich vynikajících výsledků v rámci partnerství a v rámci inovací, abychom mohli dosáhnout vytyčeného cíle. To byl jediný aspekt, jediné kritérium, které bylo použito. Byl to transparentní proces a vedlo to k šesti návrhům, které byly nakonec projednány na úrovni naší rady. O tom hovořila paní Madurelová. Bohužel tento návrh byl zamítnut v rámci vyběrového řízení a byla tam provedena celá řada interview, měli jsme krátkou diskusi a nakonec jsme měli jedno tajné hlasování, čili tam nebyl žádný konflikt zájmů mezi těmi, kteří hlasovali, kteří dělali výběr. Takže byl to jednoduchý, transparentní proces, který je rychlý a nakonec dojdete k závěru, že to geografické pokrytí není úplně ideální. Je tady několik prvků. Tyto KIC nebudou rigidní, budou se během času měnit a to pravděpodobně povede k tomu, že tady budou příspěvky z jiných koutů Evropy. To za prvé. Za druhé, pokud KIC budou odvádět svoji práci dobře, tak to povede k tomu, že tady budou dobré příklady. To znamená, že ostatní země, které nejsou zas tak zapojeny nyní, se zapojí v budoucnosti a když se podíváte na programy, tak je tam zapojeno Polsko, Maďarsko, Itálie, Španělsko, Čili neměli bychom být zas tak negativní, když se bavíme o tom celkovém geografickém pokrytí. Není to zas tak špatné, ale když přijmeme ten pojem kolokace, tak eh, to geografické pokrytí nebude nikdy ideální. Když nebudeme mít eh, kolokace, tak celý ten přístup nebude náležitě fungovat a nebude to dobrý přístup. Čili tady jenom taková otevřená odpověď, jasná odpověď. Dále otázka vedení zaměstnanců, jak řešit eh, například 4-5 eh, podtémat v rámci KIC, v rámci kolokací. Musí to být eh, organizace, kde jsou různé divize, aby to vše bylo zvládnutelné a tyto lidé musí dělat dobře svoji práci, ale v tuto chvíli to není ani tak otázka tohoto fungování, ale jde o to, abychom dali dohromady a věděli, že i zástupci průmyslu se zasazují o toto vedení. A mohu vám říci, že jsem hovořil se zástupci průmyslu i s jinými lidmi, a kteří říkají, že chtějí mít projekt, který se zaměří především na výstup, kdy lidé skutečně se zaangažují a budou pracovat pro to, aby ten výstup vznikl, než nějaký program, kde sice můžeme dělat, co chceme, ale spíše ty lidé se chtějí zaměřit na to, aby to přineslo konkrétní výsledek. A myslím si, že to tak je. Hovořil jsem s třemi generálními řediteli a Vypadá to velice slibně, protože si myslí, že tuto práci mohou odvést. To je tedy klíčový prvek. Dále kvantifikovatelná data. To byl, myslím, váš dotaz. Ano, nechci zapomínat na tuto věc. Jak to mám nějak pěkně říci? Máme určitou tendenci v Evropě dívat se na programy, činnosti a hlavně se zaměřovat na vstup. To je snadnější. Když se díváme na výsledky, výstupy, vznik podniků a výsledků podniků, to je mnohem těžší. Když například se bavíme se zástupce OECD, tak tam mají stovky nejrůznějších kritérií, A v tuto chvíli jsme připravili, nebudu vás ještě plně o tom informovat, ale máme takovou srovnavací tabulku, abychom u těch kiků mohli právě srovnávat jejich výsledky a výstupy. To bych rád eh, předložil v budoucnosti, ne teď, ale doufám, že právě zástupci kiků to nejdříve proberou s námi, že se skutečně dobře rozhodnou, jaké indikátory zapojit. Budou to čtyři, pět klíčových parametrů výkonu a my skutečně tvrdě budeme prosazovat takovéto indikátory, aby vznikla určitá konkurence, možná mezi těmi kiky vzájemně bude určitá soutěž a bude to tedy řízeno konkurencí na trhu. A tak by to mělo být. To asi bude pro tuto chvíli vše. Bedanke mich herzlich. Mnohokrát děkuji. Komise se vzdala toho, že by ještě něco vysvětlovala, takže jsme dodrželi čas. Děkuji panu Šurmanovi. A tak, jak to řekl kolega, mnohokrát děkuji. To pokaždé zajímavé si vás vyslechnout. Je to pro mě také radost. Eh, mluvíte dynamicky a máte takové nové myšlenky. Možná u některých otázek bychom si měli uvědomit, že se rozhodujeme udělat něco, co Evropu posune dál v konkurenceschopnosti. Něco takového ale nejde z kritérií, které máme. Musíme se soustředit na špičkovost, na to, eh, abychom byli nejlepší, abychom měli nejlepší výsledky. Já jsem na začátku byl osobou, která byla velmi kritická, pokud jde o ETI, ale v současné době jsem skutečně přesvědčený o tom, že tato cesta může pomoci také u jiných projektů, abychom se metodicky poučili. Paní Riera Madurel poukázala něco, na něco, co bych chtěl také zmínit. Je třeba podívat se na to, jak se můžeme poučit v případě jiných programů. Takže mnohokrát děkuji, bylo to skutečně opět velmi zajímavé. Meine Damen und Herren, liebe Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, rád bych vás požádal, abyste se všichni opět posadili. Myslím, že už bylo dost fotografováno. A dovolte, abych u nás přivítal někoho, koho tady nemáme tedy každý den. Nesmírně mě těší, že je tady ředitel EEA, pan Tanaka. Máme tudíž jako hosta někoho, kdo v oblasti energetických analýz a energetické politiky je skutečně velikou světovou osobností. A všichni, kdo četli něco z této oblasti, tak vědí, že on již mnoho let eh, se eh, účastní eh, klimatických, politických, hospodářských debat a hrál a sehrával i sehrává nadále důležitou roli. Jsme vám nesmírně vděční, že jste přijel. Už jsem vám řekl, že je škoda, eh, že eh, jsme bohužel vás museli zařadit až na konec dnešní eh, akce. Není to přiměřené, ale chtěli jsme využít toho, že jste prostě byl dnes v Bruselu a ti, kteří mají ještě čas a příležitost od vás získat informace, si vás nesmírně rádi vyslechnou. Nechtěli jsme promeškat tuto příležitost, děkujeme vám mnohokrát za váš čas a jsme nesmírně napjatě a zvědaví na to, co nám teď řekneme v souvislosti s Energy Outlook 2009, údaje, fakta, protože politice může někdy prospět, alespoň trochu času věnovat tomu naslouchat, vzít v potaz údaje a fakta a teprve potom rozhodnout, protože někdy v politice je to nebezpečí, že rozhodujeme příliš rychle. Děkuji mnohokrát, že jste mezi nás přišel. Máte slovo. ルール議長どうもありがとうございます。あの、今日ここに呼んでいただきまして大変、えー、名誉なことだと思っています。Unfortunately, my Japanese cannot be Bohužel moje japonština nemůže být přetlumočena. Já jsem se snažil tady na tabulce najít japonštinu, ale bohužel Japonsko se ještě nestalo členem Evropské unie, takže tento jazyk tady nemáme, takže já budu překládat sám. A takže prosím vás, mějte strpení s mojí špatnou angličtinou. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, za to, že jste mě pozval do toto, to, tohoto výboru pro průmysl, výzkum a energetiku v Evropském parlamentu. IEA byla vytvořena v roce 1974. Částečně také vašimi eh, kolegy. Účastnilo se toho také Japonsko, eh, USA a další země. A bylo to vytvořeno za účelem Evropského energetického bezpečnostního fóra. Šlo o to, aby existovaly zásoby ropy na 90 dní a aby tyto zásoby mohly být využity v případě nouze. IEA má sídlo v Paříži, je to sesterská organizace OECD. Soustředíme se především na energetickou bezpečnost, na bezpečnostní opatření. Dvakrát v historii jsme tuto strategickou rezervu využili v roce 1991, kdy eh, došlo k invazi do Iráku a po druhé, eh, v roce, eh, když Katrina zasáhla Spojené státy. Tehdy jsme vydávali 2 miliony barelů na, během 13 dnů. Snažili jsme se uchovat stabilitu na trhu s ropou. To je naše hlavní poslání. Tato mise se ale v současné době rozšířila. současné době nejde jenom o ropu, ale také o zemní plyn. Mnoho evropských zemí má obavy, pokud jde o stabilitu cen zemního plynu. V roce 2006 a 2009 jsme prožili tvrdé zimy. Nejde ale jenom o zemní plyn, musíme se soustředit také na elektřinu, protože dodávky elektřiny pochází často z plynu. Takže to znamená, že pokud je ohrožen plyn, může být ohrožena také elektřina. To znamená, že se budeme soustředit na komplexnější energetické otázky. Samozřejmě je pravda, že pro zvyšování bezpečnosti energie je nejdůležitější, abychom snižovali spotřebu, abychom šetřili energií. Kroky na straně poptávky týkající se energetické účinnosti mají velké, velký vliv na klimatické změny. Neužívat fosilní paliva znamená, že můžeme snižovat emise CO2. Tím můžeme dramaticky přispět ke zmírňování dopadů klimatických změn. Naše, náš výhled světové energetiky se soustředil na klimatické změny, na energetické otázky a také na otázku energetické bezpečnosti protože energetická účinnost a bezpečnost dodávek energie, to jsou dvě strany stejné mince. To je tedy základní směr, kterým jsme se vydali. Nejdříve jenom stručně graf, kde je, zde je poptávka po primární energii od roku 80 do roku 2030. Po současné krizi se dojde k tomu, že poptávka po energii bude opět růst v roce 2010. A do roku 2030 vzroste o 40 pokud vlády neučiní odpovědející opatření týkající se zvyšování energetické účinnosti a zmírňování klimatických změn. To je eh, takzvané business as usual scenario, tedy scénář, kdy zachováme současné chování. Tento scénář není udržitelný, pokud jde o energetickou bezpečnost, pokud jde o ekonomičnost, pokud jde o klimatické změny. Zde vidíte, proč tento scénář není udržitelný, tento referenční scénář. Tento graf ukazuje poptávku po ropě, která roste, podle tedy toho referenčního scénáře. Ta tmavě modrá část je produkce ropy z existujících ropných polí. Tato produkce rychle klesá, dramaticky klesá. Samozřejmě je tomu tak kvůli fyzickým charakteristikám ropných polí. Poptávka roste, ale jenom abychom vyrovnali tento pokles produkce, budeme potřebovat asi 43 milionů barelů denně navíc. To znamená asi čtyřikrát tolik, kolik má současnou kapacity Saudská Arábie. Takže čtyři Saudské Arábie, abychom vyrovnali tento pokles. Ale zároveň zde máme růst poptávky a budeme potřebovat šest Saudských Arábií, abychom to vyrovnali. Takže tento referenční scénář je skutečně velice komplikovaný. A bude komplikované, abychom měli dostatek ropy podle tohoto scénáře. Zde vidíte plyn. U plynu je to stejné. Ano, poptávka po plynu bude růst, protože a plyn představuje méně emisí CO2, takže se očekává, že zde bude větší poptávka po zemním plynu. Ale pokud je o současná pole, současná těžební místa, produkce těchto těžebních míst bude klesat. Je to ta tmavě fialová bude růst poptávka a bude klesat nabídka. A my budeme potřebovat 200, 2700 PCM, abychom vyrovnali tuto poptávku. To je asi čtyři, či, čtyřnásobek ruské kapacity. Budeme potřebovat čtyři Ruska, abychom vyrovnali tento pokles nabídky a růst poptávky to je opět velmi komplikované. Naším argumentem je, že máme dostatek zdrojů pod zemí, ale bez obrovských investic skutečně bude mít závažné problémy v budoucnosti. Z hlediska hospodářství, z hlediska klimatických změn a z hlediska bezpečnosti. Nyní se podívejme na klimatické změny. Zde vidíte emise CO2 ze sektoru energetiky. Zde jsou tedy údaje o emisích z odvětví energetiky. 60 emisí je z tohoto odvětví energetiky. Takže je zcela zásadní, aby se řešila otázka odvětví energetiky, pokud chceme zmírňovat klimatické změny. Jak vidíte, nárůst emisí CO2 z energetiky pochází především ze zemí, které nejsou členem OECD. Ta Tmavá modrá je uhlí ze zemí, které nejsou členem OECD. Jedná se o pálení uhlí v Číně, které produkuje obrovské emise CO2. Je nutné řešit tuto otázku, řešit tento nárůst spotřeby uhlí v Číně. My doporučeně doporučujeme technologie zachycování a ukládání uhlíku v Číně. To je naprosto zásadní otázka pro to, aby se vyřešil tento problém. My tomu říkáme lakmusový test. A je to zcela zásadní věc, kterou musíme řešit, pokud chceme, aby se situace zlepšila. Zde vidíte návrh, který jsme učinili pro snižování emisí CO2. Červená čárka je referenční scénář, který se pohybuje mezi 40 gigatunami a 27 gigatunami. Dále zde máme scénář, stabilizační scénář, to odpovídá modelu IPCC, tedy dodržení teploty, která by neměla stoupnout o více než 2 stupně. A v té zelené trajektorii vidíte scénář do roku 2050. Jak můžeme těchto cílů dosáhnout? Jaké technologie nám pomohou? Asi dvě třetiny snižování by mělo proběhnout eh, v zemích, které nejsou členy OECD. Rozvinuté země by ale měly částečně platit za snižování těchto emisí v zemích mimo OECD. Ale je nutné, aby k tomuto snížení došlo. Je tu velká příležitost. Vidíte zde technologie 2030 57% snižování by mělo proběhnout prostřednictvím energetické účinnosti. K tomu by mělo dojít především v hlavních rozvojových zemích, jako je například Čína. Dále obnovitelné zdroje a biopaliva 23%, dále jaderná energie a zachycování a ukládání uhlíku 10% každá položka. Dále jsme vypočítali celosvětové číslo, ale zabýváme se také tím, jak přispívá každá země nebo každý region. Zde se ukazuje rok 2020. Není to rok 2030, 2020. Největším přispěvatelem bude Čína. Ta modrá část Čína ukazuje, když zohledníme NAMA, tedy národní opatření snižování emisí. Jedná se o snížení o jednu gigatunu nebo více, což je více než čtvrtina nutného snížení, a ke které by mělo dojít do roku 2020. Čína se nechce zavazovat eh, k žádným číslům. Chce jenom eh, o 30 až 40 zlepšit efektivitu. Pokud ale spočítáme jejich opatření, mohou udělat více. 47 až 48 by bylo dosažitelných. Podle našich výpočtů, pokud Čína zavede řádně svá opatření, může dosáhnout větších úspor. Ano, ta čísla jsou důležitá, ale odpovídající kroky jsou ještě důležitější. Evropská unie eh, zde má snížení asi 0,5 snižova- snižování emisí. Evropa slibuje snižování 20 proti roku 1990. Potom celkově by mohlo dojít o, 20, o snížení 23 do roku 2020 ve srovnání s rokem 1990. A slib Evropy 30 je trochu malý, ale tedy 20 je eh, nízký závazek, 30 by šlo. Můžeme se podívat také na členské státy zde se jedná o 7 až 8 snížení a o něco větší závazek. Pokud se jim to podaří, potom dostanou relativně dobré úrovně. Jejich závazek je relativně nízký, ale pokud budou pokračovat v současném stavu, potom redukce bude celkově relativně nízká. Eh, je relativně vysoká. Zde je scénář 450, pokud jde o poptávku po energii. Červená linka ukazuje fosilní paliva, plyn, ropa a uhlí eh, dosáhne vrcholu v roce 2020, tedy začne klesat v roce 2010. Pokud bude realiz- realizované, realizovan scénář 450. Potom musíme začít snižovat a poptávku. Poptávka dosáhne vrcholu. Poměr je třeba, abychom se snažili zde jasně snižovat emise CO2. Scénář do roku 2050 je velice uh, ambiciozní. 68 stále pochází z fosilních paliv v roce 2030. My stále zde máme ekonomiku vycházející z fosilních paliv v roce 2030 podle tohoto scénáře. Toto je hodnocení odhad cen, pokud bude realizován scénář 450. Červená linka je reálná cena v roce 2008 v dolarech. Cena by mohla stoupnout až na 120 dolarů za balé, barel. Pokud bude realizován scénář 450, potom cena by mohla zůstat na 90 dolarech za barel. Očekává se, že cena uhlíku ale bude růst a v roce 2030 by mohla dosáhnout 110 dolarů. scenario, a reference scenario, bez ohledu na referenční scénář by cena ropy měla být mnohem vyšší než dnes. To znamená, že období levné energie skončilo a s tím se musíme smířit. Politika vlád a podnikatelské modely by měly vycházet z této skutečnosti. Tuto skutečnost musíme přijmout, jinak scénář 450 nebude realizovatelný i podle scénáře 450 bude Evropa importovat mnohem více, o 100 BCM více. Evropa bude potřebovat více plynu, svět bude potřebovat více plynu. Bezpečnost plynu je skutečně velice ožehavou otázkou Víme, že nejdůležitější věcí pro posílení bezpečnosti energie je šetřit energii, zachovávat energii. Za druhé je třeba diverzifikovat zdroje energie, to znamená přecházet na obnovitelné zdroje. To je zcela zásadní. Dále je třeba mít různé zdroje, nezáviset tolik na Rusku, ale získávat eh, zdroje z Kaspického moře nebo ze Středního východu, nebo dostávat plyn ze Severní Afriky. Rovněž diverzifikace cest, e, myšlenka Nabuka je velice dobrou myšlenkou. A dále, Evropa by měla mluvit jedním hlasem. To je myšlenka Evropské komise, kterou my silně podporujeme. Je třeba vytvořit jednotný trh s plynem a elektřinou a podporovat obnovitelné zdroje a také energetickou bezpečnost. Já jsem doporučil Evropskému společenství, aby posílilo svoji energetickou bezpečnost, aby podporovalo obnovitelné zdroje. My velice rádi budeme spolupracovat s komisí a s Evropským společenstvím. Tento graf pokazuje na to, kolik musíme globálně vytvořit kapacity musíme snížit množství uhlí, to je referenční scénář v červené. Musíme zvýšit počet plynu, jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů energie. Mimochodem, pokud to propočítáte do počtu elektráren, tak jasně vidíte, jak je to obtížné. Musíme vybudovat 18 jaderných elektráren ročně tuto chvíli ten růst je jedna, dvě elektrárny ročně, čili 18 ročně, 17 tisíc větrných elektráren ročně, dále 94 koncentrovaných slunečních elektráren, to znamená, budeme muset investovat do celé energetické infrastruktury, abychom eh, mohli uskutečnit scénář 450. Ale ty výhody jsou nesmírné. Na levé straně vidíte investice. Musíme investovat 8,6 biliard dolarů, bilionů, pardon, do roku 2030, ale můžeme více ušetřit 2,6 bilionů a pokud vemete životnost těchto investic, tak eh, ty výhody jsou ještě větší. Jak tedy zafinancovat tyto výhody? To je velice důležitá otázka pro naši energetickou politiku. Mimochodem, propočítali jsme, co se stalo v Kodani. Kodaň, tam vzniklo určité očekávání, které bylo mnohem vyšší než celkový výsledek. Nicméně ty závazky se zavázaly a tento závazek je zde zobrazen. Není to 450, Není to o zvýšení o 2 stupně, ale o 3 stupně Celzia. Ale s těmito závazky jsme velice vzdáleni našim cílům. Potřebujeme další jasný cíl, nicméně je to významný krok. Je to první krok, jak dosáhnout tohoto snížení. Čili vítáme výsledky z Kodaně a také závazky, které byly učiněny. Dále cestovní mapa technologií. Jak se dostat ku předu? Plánujeme cestovní mapu pro nízkouhlíkové technologie CCS, pro solární eh, energetiku, elektrické automobily, oblast eh, cementu, solární panely a tak dále. Toto je tedy znázornění naší cestovní mapy. V roce 2050 veškeré spalovací motory v konvečních automobilech zmizí. V podstatě nová auta nebudou mít tyto motory, budou nahrazeny buď takzvanými plug-in hybridy a nebo eh, vozidly na uhlovodík a nebo na jiné typy nových paliv. Je to vysoce ambiciozní a optimistická prognóza, nicméně musí proběhnout, aby tento scénář 450 byl naplněn. Není to tedy nějaká velká vize do budoucnosti, ale je to potřeba. Nutnost, aby scénář 450 byl realitou. Opět potřebujeme velké investice do oblasti výzkumu, vývoje. A zde vidíte eh, cestovní mapu pro CE, CCS, čili ukládání a zachycování uhlíku. Máme 10, 20 projektů, které budou prezentovány na G8, které byly navrženy. Nicméně potřebujeme 100 takovýchto projektů. V roce 2030 potřebujeme 850 takovýchto projektů. 3400 projektů v roce 2050, aby CCS bylo skutečnou alternativou. Je to opět nesmírně náročný cíl a také je důležité, aby veřejnost přijala tuto myšlenku CCS, protože v tuto chvíli musíme prosadit především v rozvojových zemích. 65 těchto projektů musí být provedeno v rozvojových zemích, což je zase další prvek k jejich uhelným elektrárnám, k jejich rozvoji průmyslu. A kdo to může zajistit? Vládní politika, co se týče cenu uhlíku je 50 dolarů nebo 100 dolarů, aby opět eh, tato technologie CCS mohla být uplatněna. Toto je velice významná evropská výzva. Je to koncepce energetické rozvodné sítě po celém světě. Vidíme solární energii. Vidíte, že v Africe je eh, velký potenciál. Uživatelem této energie může být především Evropa, 11 celkově vyrobené elektřiny může být právě poskytnuto prostřednictvím těchto koncentrovaných solárních panelů, které budou v severní Africe. A zvýšení této rozvodné sítě kolem středozemního moře je velice ambiciozní a zajímavý projekt a my velice podporujeme takovouto myšlenku. Ano, pro Evropu je velký potenciál chceme také posílit technologii, která bude nízkouhlíková. Také musíme investovat do výzkumu, rozvoje, musíme zlepšit také bezpečnost v oblasti dodávek plynu, musíme diverzifikovat naše cesty dodávek, musíme také zvýšit efektivitu a účinnost. Velice rádi budeme spolupracovat s vámi, se všemi a tento diapozitiv ukazuje emise CO2 na hlavu a HDP. Čili tady vidíte určitý horizont vývoje. Čili jak zajistit, aby naše ekonomika nezávisela na uhlíkových technologiích. Jak zajistit vývoj v této oblasti? To je klíčová myšlenka. Víme, že elektrická vozidla jsou novinkou. Je to otázka takzvaných eh, čistých technologií, to už začíná být realitou, čili vidíme jasné změny a pevně věříme, že se nacházíme v historickém období, kdy přecházíme ke společnosti, která nebude používat tolik uhlík. Ale jsou tady na trhu velké nejistoty. Dále dochází k velkým výkovům cen, které právě zohledňují tuto nejistotu. Trh se snaží zjistit, jakým směrem se ubíráme. Tyto základní nejistoty jsou velkým problémem. Nicméně je to někdy také velice pozitivní, protože díky tomu můžeme zajistit budoucnost, díky tomu můžeme uskutečnit tento přechod a Evropa je vedoucí oblastí. Přeji vám velk- hodně úspěchů ve vašem budoucím rozhodování a budeme se snažit být dobrými partnery. Doufám, že spolu budeme dobře spolupracovat i v budoucnosti. Děkuji, pane předsedo, že jste mi dal prostor. Děkujeme srdečně, pane Tanako, za tuto přednášku a za to množství informací. A teď bych rád dal kolegům příležitost položit otázky. Paní de Castilla se hlásí jako první, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla jsem velice poděkovat panu předsedovi Evropského ústavu pro jedenou energii za to, že mezi nás přišel, popsal nám tady nesmírně detailní panoráma a e, děkuji za informace o tomto scénáři 450, který převažuje a ta perspektiva do roku 2030. Moje otázka je následující a souvisí s akcemi proti klimatickým změnám a konkrétně souvisí eh, s kodaňskou schůzkou a také eh, souvisí s budoucností Kodaně. Eh, viděli jsme, že v Kodani se nedospělo k dohodě, alespoň tedy tak, jak to navrhovala Evropská unie, nedospělo se k mezinárodní závazné dohodě eh, se závaznými cíly a závazky, ale, jak jste sám poukázal, na to již existuje celá řada dohod, která byla možná a z tohoto hlediska eh, je to zajímavé. jedna z mnoha akcí, které se mohou dál rozvíjet a o níž se jedná, je rozvíjet v takových oblastech jako um, Eh, v azijsko-pacifickém partnerství zvolit takový sektorální přístup, to znamená bottom-up, ze zdola nahoru. Přístup bottom-up, kde má Japonsko již veliké zkušenosti a alespoň co já vím, eh, tento přístup byl nesmírně záslužný pro snížení emisí z průmyslu, zejména z velkého průmyslu a snižování CO2. Ovšem toto je přístup, který je vždy jaksi mimo mezinárodní scénáře, které se zaobír, které jsou startovány z OSN a které se tedy proklamují na nejrůznějších setkáních. Například mm, eh, nebyla prezentována v Kodani možnost dospět takovým dohodám, které by se týkaly velkého průmyslu největších emitorů CO2, čili těch průmyslových sektorů, které odpovídají za nejvyšší emise CO2 na světě aby to byly určité horizontální dohodě, dohody ve všech státech, kde tyto, indu, eh, tyto průmysl, tento průmysl působí. Eh, nezbytnost ekologické transfologie. A to se všechno týká tohoto postupu bottom-up ze zdola nahoru. Jak to hodnotíte vy? Mně se to jeví jako veliká ztráta možností konat. Právě to, že tento bottom-up přístup není prezentní Eh, v tom rozvíjení jaksi postkodaňského procesu, to zasedání například, které se bude konat v Mexiku koncem tohoto roku, tam tento bod má přístup nehraje roli. Prosím další. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Také dovolte, abych já velmi stručně poděkovala, pan, poděkovala panu Tanakovi za to, že přišel eh, do našeho výboru. Děkuji mnohokrát za představení této globální vize s takovým širokým záběrem, která nám skutečně ukázala takový energi- přehled eh, o energiích ve světě. A protože váš Výklad byl nesmírně vyčerpávající, eh, dal nám mnoho nápadů, mnoho ideí, ale možná vás požádám spíše o jedno vyjasnění. Vy jste řekl, že kromě nezbytných velkých investicích vidíte schůdný cíl, který si vytýčila Evropská unie pro 2020, 2020 roku 20, to znamená 20% snížení CO2 a 20 eh, zlepšení, zvýšení ekonomické účinnosti. Eh, mně by se líbilo, kdybyste mohl okomentovat toto ještě trošku více. Děkuji. Pan Ozi. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl nesmírně poděkovat eh, za veškeré informace, které jste nám poskytl dvě otázky v Evropské unie. Máme kompetence mezi členskými státy rozdělené eh, na takzvané státy se zdroji energetickými a společenství potom, co se týče za bezpečení dodádek, dodávek a bezpečnosti energetické. Podle vašeho názoru eh, podléhá tady energie zákonu trhu? Eh, protože jsou to sice trhy, kde veřejný zájem hraje velkou roli, například Evropská komise odsoudila monopoly v této oblasti. Na druhé straně se tady organizuje energetické zásobování z Kaspického moře, čili pra- platí zákon trhu a pravidla trhu v energetické oblasti, nebo se to musí regulovat a měli bychom to dělat? Druhá otázka k jaderné energii. Jaderná energie Mm, zdá se, se pomalu dopracovává k určitému koncensu, zejména proto, že to je eh, energie, která nevyrábí žádné eh, CO2 emise. Druzí hovoří zase to o nebezpečí skladování jaderného odpadu. Já tomu spíš říkám vedlejší produkt, že to nás zase tak nebolí. Je tady jedna americká alternativa, která hovoří o dlouhodobém skladování a francouzská alternativa hovoří o nezbytnosti pracovat na tom, aby to bylo dále zpracováno a dále upracováno, tento vedlejší produkt, který tam vzniká. Domníváte se, že bychom měli dát k dispozici prostředky pro vědecký výzkum, aby se zkoumalo i na tomto vedlejším produktu, aby to pak bylo stoprocentně bezpečné? Danke sehr. Kollegin Hübner. Děkuji mnohokrát, kolegyně Hübnerová. Děkuji mnohokrát pane Tanako, za vaše informace, tak obsažné. Poprvé jsme to prostě slyšeli na, v takovém širokém záběru a tak detailně. Uh, a protože jste nám představili simulaci energetické potřeby a priority, které se vlastně budou týkat nás všech a poukázala jste na nejrůznější výrobní metody a také na simulace související s tím. Také jste řekl, že existují různé ceny a různé simulace cen. A víme také, že občané mohou reagovat různě, například nemusí akceptovat ceny například cenu za sluneční, ze sluneční energie, za sluneční energii nebo větrnou energii. Existuje například nějaký návrh eh, sjednocování testovací úrovně, protože to se domnívám je nesmírně důležité, aby prostě někteří neplatili dvojnásobek toho, co platí jiní, eh, protože v tom případě by samozřejmě tyto nekonvenční metody nepřijali. A druhá záležitost, řekl jste, že Čína je největším emitentem CO2. Jedinou záchranou pro Čínu podle vašeho názoru je aplikace metody CCS a proto jsem se vás chtěla zeptat, jakým způsobem eh, se Čína nebo jakým způsobem chcete Čínu přemluvit k tomu, aby aplikovala tyto moderní metody, protože Čína by samozřejmě používala dále to, co používala až do posud. A jenom přidružit k tomu ty další metody související s výrobou energie. Děkuji mnohokrát, prosím. Thank you very much, President. Thank you very much, uh, Mr. Děkuji, pane předsedo. děkuji uh, také panu Tanakovi za jeho prezentaci, která byla pro nás jako zákonodárce velice zajímavá. Mám krátkou otázku týkající se CCS. Referenční scénář ukazuje, že většina nárůstu CO2 pochází ze zemí, které jsou mimo OECD. Vy jste řekl, že CCS je základní, zásadní pro Čínu. V scénáři 450 a využití CCS ve světě je ale jenom 10%. Proč je tomu tak? Eh, ta technologie není dostatečně vypracovaná. Dále, pokud jde o plyn a Evropu. A zde máte mapu Evropy a situaci v roce 2020. V roce 2020 eh, plyn bude zásadní pro Evropu. Je ale nutné diverzifikovat zdroje a cesty. Podle mého názoru LNG by mělo hrát velice důležitou roli, pokud eh, chcete vytvořit eh, celý a systém, celou síť v Evropě a pokud chcete využít veškeré zdroje LNG. Na vaší mapě mám ale dojem, že jste identifikovali jenom některé zdroje LNG. A já bych se vás chtěla zeptat, jestli byste k tomu mohl něco říci k roli LNG, a pokud jde o diversifikaci zdrojů v Evropě. Myš. Děkuji. Takže můžete, prosím, odpovědět na toto kolo otázek? Thank you very much. Mnohokrát děkuji za velice důležité a zajímavé otázky. Nejdříve otázka sektorového přístupu od zdola nahoru. Když jsme propočetli, a to je v jedné tabulce v doplňku, když jsme měli tento scénář 450, tak jsme při těch propočtech měli takový pragmatický přístup. Ano, je tady sektorová dohoda, sektorový přístup, hodně se o tom hovoří, čili přijmeme tento sektorový přístup a podíváme se na to, co mohou jednotlivé státy udělat v rámci národních politik a potom se podíváme na sektorový přístup. Jednak jsme to udělali v cementářském průmyslu, v leteckém průmyslu, v ocelářství, v dopravě, čili v těchto oblastech jsme přijali nejefektivnější modely a pokud dojde k určité dohodě, o kolik můžeme snížit emise. Ano, ta odpověď zní jedna gigatuna, ale poté, co jsme vzali v úvahu všechny tyto alternativy, tak máme ještě 1,8 gigaton, o které musíme snížit do roku 2020. To znamená, OECD země mají jeden trh a snaží se zjistit, jaká, jaký mechanismus těch stropů eh, bude použit, čili jaké ceny budou aplikovány. V roce 2020 50 dolarů na tunu CO2. Víme, že musíme být co možná nejpragmatičtější. A jeden velký mechanismus, eh, kdy máme tu určité stropy, a jedná se tedy o obchodování s povolenkami, tak je to určitá kombinace nejrůznějších opatření. Čili tato kombinace pragmatických opatření by měla vést k tomu, abychom naplnili scénář 450. A cena s tím spojená v roce 2020 je to 50 eh, dolarů na tonu CO2, potom 110 eh, dolarů na tonu CO2 v roce 2030, protože dojde k nárůstu emisí ještě do roku 2020 a potom by mělo dojít k prudkému poklesu. Cíl 2020 je dosažitelný, ale musí se stanovit vysoké ceny za CO2. 50, a potom to bude 110, čili musí dojít ke snížení emisí CO2, musí se také použít eh, alternativní obnovitelné zdroje energie. To vše je uskutečnitelné. Nyní trhy v Evropě, myslím, že musíme také najít tržní řešení v oblasti energetické bezpečnosti, protože to je nejefektivnější způsob, jak mít levné zdroje na trhu, přičemž je budeme používat velice efektivním způsobem. Čili, abychom dosáhli energetické účinnosti, musíme použít tržní řešení. A aby Evropa měla fungující trh, musíme mít jednotný evropský trh pro energii. To je zcela jistě nejlepší řešení. Opět máme důkazy o tom, Například ve Skandinávii je jasné, že trh s elektřinou tam funguje. Ve Španělsku, v Portugalsku se vytvořil ostrov na tomto poloostrově, čili opět to tam funguje v oblasti elektřiny, čili je možné, aby vznikl jednotný evropský energetický trh, pokud tam bude dobré propojení mezi zeměmi přes hranice, aby fungovaly plynovody v přeshraničním styku a také, aby eh, existovala harmonizovaná nařízení, aby existoval nějaký jednotný evropský subjekt, který bude regulovat evropský trh. Čili potřebujeme tuto infrastrukturu a zcela jistě ten tržní systém posílí energetickou bezpečnost a posílí také postavení obnovitelných zdrojů energie v budoucnosti. Dále jaderná energetika, ano, pan předseda Barroso měl velice silné prohlášení v Paříži před týdnem, byl jsem přítomen a skutečně jsem si uvědomil, že to je taková historická změna, co se týče jaderné politiky v Evropě. Zcela jistě je to energie, která nemá emise CO2. Je to velice důležitá alternativa pro globální řešení. Ale není to to jediné řešení. Je to nezbytná součást řešení, ale ne tedy jediné řešení. Ano, můžeme různým způsobem řešit otázku odpadu. Opětovné zpracování, různé země mají různé přístupy a jaderný odpad je velice závažný problém ale dokonce co se týče nakládání s odpady, tady máme velice zajímavou tabulku, kde máme náklady spojené s výrobou elektřiny. To je jenom takový předběžný přehled, protože příští týden teprve vydáme tyto informace, ale zcela jistě tady vidíme, že to je 30 dolarů na tunu CO2 jasně vidíme, že jaderná energetika ve srovnání s jinými zdroji energie je mnohem levnější. Pokud lidé v jedné zemi zvolí jadernou energii, tak vřele doporučujeme, aby to byla část celkového řešení, ale za podmínky, že bezpečnost a nešíření eh, jaderných zbraní eh, je bude dodržováno. Celá řada rozvojových zemí má nyní velký zájem o jadernou energii, čili tato přísná podmínka musí být aplikovaná na mezinárodní úrovni, to znamená i pro tyto země. Dále otázka trhu s, jadernou, eh, pardon, s větrnou a sluneční energií. Co je důležité, že v oblasti solární energie, větrné energie, tyto typy energií potřebují určitou vládní podporu. Bez vládních dotací jej nemůžeme aplikovat. Potřebujeme jasnou předvídatelnou politiku do budoucnosti. Aniž bychom věděli, jaké budou budoucí tarify nebo jaké budou budoucí úlevy, soukromý sektor nebude investovat. Potřebujeme mít tedy jasný směr, jasnou představu o budoucích podmínkách. A poté eh, bude možné postupně stahovat tuto podporu ve chvíli, kde tato technologie bude dostatečně rozvitá, rozvinutá. To je nutná podmínka. A nakonec trh se bude harmonizovat. Bude harmonizovat cenu v jednotlivých zemích. Čína v každém případě potřebuje CCS. Pobídkou pro CCS je v každém případě cena za CO2. Ale aby toto mělo vliv na Čínu, je třeba, aby Čína zavedla obchodování s povolenkami. To je nutnou podmínkou. Dalším řešením pro CCS je zahrnout CCS do mechanismu zeleného rozvoje, A tak aby mohly být poskytovány úvěry na CCS. Bez pobídek nebo bez legislativy nebude CCS se moci, moci prosadit. Dále. 10%, pokud jde o CCS, a těchto 10% zde píšeme, protože jsme skromní, protože to trvá dlouho, než je CCS možné realizovat. Toto je tedy úroveň v roce 2030 nejdříve musí a, začít fungovat elektrárna, poté, třeba je mož, poté teprve je možné a, e, začít využívat projektu CCS. To znamená, že to bude trvat dlouho. CCS se teprve postupně e, zavádí a bude trvat e, nějakou dobu, než to bude komerčně využitelné. Domníváme se, že v roce 2050 50 z celkové produkce energie bude pocházet z obnovitelných zdrojů a zbytek eh, si budou dělit eh, jaderná energie a CCS. Takže v roce 2050 budou technologie mnohem důležitější. LNG to je nesmírně důležitá možnost diverzifikace zdrojů plynu pro Evropu. A především ve střednědobém výhledu. V současné době cena plynu klesá kvůli situaci ve Spojených státech. Dodávka plynu bude ve v krátkodobém a střednědobém výhledu stoupat. A v dlouhodobém výhledu a budeme potřebovat stále více plynu protože se budeme snažit snižovat emise CO2 a bude vznikat napětí na trhu. LNG je nesmírně důležitou možností pro energetickou bezpečnost. Víme, že v mnoha evropských zemí se zahajují iniciativy, pokud jde o LNG, a já si jsem jistý, že LNG se stane důležitou součástí evropských dodávek plynu. Pane Tanako, já bych vám chtěla velmi poděkovat. Někdy jsou schůze nebo politické diskuze nebo akce, odkud člověk jede a, a říká si, škoda, že tu nebylo více lidí. Pokud jde o otázky dodávek, bezpečnosti dodávek, pokud jde o otázky klimatických změn Zdá se, že nestačí mít nějaké dobré ambice nebo v něco pevně věřit nebo o něčem snít, že něco člověk dokáže, ale je potřeba mít tvrdé skutečnosti, tvrdá fakta. A já jsem rád, že jste přispěl k určité střízlivosti v naší diskusi. Dostali jsme tvrdá fakta. Ne, že by to byla plná pravda, ale v každém případě nám to může pomoci. Pomůže nám to v tom, že naše diskuze budou ještě věcnější. Já si myslím, že to je zcela zásadní. Je to těžké, ať už člověk sedí na kterékoliv straně. Ale jde zde především o věcnou debatu. Jenom tak můžeme mít, činit chytré kroky. Nejde jenom o to, abychom dělali něco, co nás uklidní, ale také to, co bude mít dopad. Takže mnohokrát děkuji, že jste na více místech, ve více oblastech nám podal eh, dobré informace a otevřel jste nám oči. Já si myslím, že akce, kde člověku otevřou oči, jsou skutečně ty nejlepší akce. Takže vám mnohokrát děkuji, že jste mezi nás přišel a já jsem velice rád, že jsme využili této příležitosti s vámi hovořit, i když už je pozdě. Děkuji. Thank you very much, Mr. Chairman. I really appreciate it. Thank you very much. I just need this